Posaďte se prosím, dámy a pánové, posaďte se prosím všichni. Já se omlouvám za spoždění. My se snažíme jen zajistit, že všichni, kdo tady být mají, tady skutečně jsou. Tak, nyní prosím Zahajuji naše zasedání. E, cílem je vytvořit předsednictvo výboru tím, že zvolíme předsedu a čtyři místo předsedy. E, podle, e, podle článku 191 jednacího řádu. Takže zvolíme nejdříve předsedu a pak místo předsedy. Já myslím, že mohu konstatovat, že máme usnášení schopnost, to znamená, že je tady tolik členů, kolik potřebujeme pro usnášení schopnost. A nyní prosím nominace na kandidátu na předsedu. Prosím, Silvie. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit francouzsky. Já myslím, že asi nikoho nepřekvapí, že kandidátka, kterou navrhuje skupina ALDE, je kandidátka, kterou všichni znáte, Eh, velice si vážíme práce, kterou Sharon odvedla. A chci říci, že eh, často pracovala opravdu velice obětavě. Mm, mám na mysli všechny ty trialogy, které eh, probíhaly. A chtěla bych ještě říci jednu věc, musíme si to říci jasně a na rovinu. Vzhledem k tomu, jaké pravomoce má náš výbor a vzhledem k tomu, jak velice citlivé otázky se týkají eura a nyní, že probíhá dluhová krize, Eh, já sama, která jsem ze skupiny ALDE, mohu říci, že hlasy, které se ozývají eh, mm, v zemích eurozóny, eh, vznikají otázky, jak je možné, že předsedkyně tohoto výboru nepochází ze země eurozóny. Já bych jenom chtěla připomenout, ještě jednou, že bez ohledu na to, kdo je z které země, jsou tady určité názory. A Sharon Bowles patří do tendence, která i v Spojeném království bojuje za evropskou integraci a to není jednoduchá věc. Já tedy samozřejmě naslouchám pochybnostem některých z vás, třeba se jednou věci budou organizovat nějak jinak, ale v současné situaci chci připomenout, že euro je měnou Evropské unie a jsou tady další země, které nejsou v eurozóně, ale mají výjimky. A my navrhujeme tedy vzhledem k těm všemto okolnostem Sharon Bowles jako kandidátku na předsedkyni. Thank you very much. Já vám děkuji, Jean-Paul. Paní předsedkyně, já mám jednu procesní otázku, protože eh, vlastně je toto velice důležité zasedání, které vytváří eh, náš eh, výbor. Bylo by tedy dobré, aby alespoň ze začátku předsedala tomuto jednání naše duajenka, tedy Astrid. Myslím, že je tedy aspoň z hlediska věku duajenkou. A jinak chtěl ještě dodat, že se zcela připojí k tomu, co řekla Silvie Gulardová. Vzhledem ke všem těm obtížím, které dnes prožíváme, bylo by dobré, aby předsedkyně komise nekumulovala Eh, funkce zpravodajky, či stínové zpravodajky v různých bodech. Situace je složitá, studované zprávy jsou složité, každý má svou úlohu. Já se budu samozřejmě snažit eh, pracovat na těch tématech, které budou předány eh, předsednictví. V každém případě já osobně budu velmi rád hlasovat pro vás. Ano, děkuji. Já chápu, že vidíte, že je to trošku zvláštní, že já tady předsedám, ale tady je napsáno v pravidlech, že eh, odcházející eh, předseda eh, v předseda v případě, že nemůže, pak předseda ten, kdo je duajenem z hlediska délky účasti. Vzhledem ke všem těmto aspektům Eh, prostě eh, pravidla eh, se tady tak trošku překrývají. Ehm, já mm, mm, myslím, že nedávejte vinu mě, dejte vinu Avko. Já budu samozřejmě velmi ráda, když bude Astrid předsedat v této části, v této volební části, ale také z hlediska úspory času samozřejmě myslím, že by měla předsedat, když nebude jiná možnost. Prostě pravidla říkala, říkají, že já bych měla jakožto odcházející předsedkyně eh, předsedá tuto část, ale bylo by možná dobré, kdyby Astrid přišla sem na eh, předsednictvo a podívala se na, ty, na, ty, na ta pravidla. Prosím, Astrid. No, když říkáte, že se eh, pravidla změnila, většinou to byl duajen, tedy ten, kdo nejdéle tady již pracuje, což je trošku pochopitelné, aby předseda nepředsedal své vlastní volbě. No, ale to nevadí. Já eh, za těch 25 let, kdy jsem působila v tomto i lucemburském parlamentu, dohromady vlastně 34 let jsem pracovala v různých parlamentech. Byla jsem zvyklá na toto pravidlo, nevím, jak se to pravidlo změnilo, ale v každém případě, Sharon, zůstaňte na místě předsedkyně a já mohu, chcete-li být skrutátorem, bude-li se třeba některá část hlasování odehrávat eh, tajným hlasováním. Děkuji. Děkuji. Tak tedy já bych ostatně sama byla radši, kdybyste vy tady seděla za předsednickým stolem, než kdybych to byla já. Šaran, děkuji za slovo. Rád bych za naši frakci uvedl následující. To, co teď chci formulovat, to samozřejmě neříkám proti vám, ale eh, spíše to říkám směrem ke komukoliv, kdo nakonec se nahoře usadí a také směrem ke každému poslanci eh, v tomto parlamentu, v tomto výboru a zkrátka ke každému poslanci. Neexistuje žádný výbor Evropského parlamentu, který by byl v tak ve středu pozornosti jako tento výbor. Není žádný jiný výbor, který eh, v překonávání finanční a hospodářské krize v druhé období, eh, v druhé polovině mandátu bude eh, ve středu pozornosti tak jako tento výbor. Musí být pro nás tedy samozřejmé, že v každém vztahu zajistíme integritu mandátu. To znamená, že v jakýkoliv okamžik musíme zajistit nezávislost a eh, neskorumpovatelnost našeho stanoviska a názoru. A já bych to chtěl u této příležitosti zdůraznit. Jsem si jist a byl bych potěšen, kdybyste velice pečlivě, jakožto eh, naše nová eh, zvolená předsedkyně, abyste dbala na to, velice pečlivě, že tato pravidla budou eh, platit i do budoucna bez výjimku. Já nejsem proti postupu aklamace, ale je pro mě velice důležité, abych eh, vyslovil toto vyjádření, protože si myslím, že důvěra občanů spočívá na tom, že tyto věci eh, budeme velmi pečlivě dodržovat v našem každodenním životě, v našich postupech zde. Okay, thank you. Ano, děkuji, prosím. Well, uh, first of all... Především bych chtěl zdůraznit, že to, co řekl Jean-Paul o vztahu mezi eh, zpracováváním eh, témat vyjednávacím týmem a předsednictvím tohoto výboru. Myslím, že to opravdu zaslouží trochu více času. Chtěl bych říci, že plně podporuji to, co před chvílí navrhl Jean-Paul jménem naší frakce. A kromě toho bych chtěl také zdůraznit, že je potřeba, aby právě v tomto výboru, abychom eh, brali eh, jednací řád a především nový etický kodex a také eh, etické závazky které i já, jakožto člen tohoto výboru, od nás ovše, ode všech očekávám, protože řešíme otázky finanční krize, eh, musíme jednat eh, o důsledcích eh, této finanční krize a proto žádám, aby všechny tyto závazky a všechna tato pravidla byla plně uplatněna a respektovaná. My musíme jít ještě za rámec toho, co je napsáno v pravidlech. Musíme se snažit dodržovat ty nejvyšší standardy, nejvyšší normy při eh, jednání s nejrůznějšími zájmovými skupinami, když jde o finanční eh, právě. Víme, že veřejný zájem je velice vysoký, eh, když jde o takovéto otázky. Musíme být do budoucna si naprosto jisti, tak jako tomu bylo i v minulosti, že není možné ovlivnit způsob jakým my eh, tady pracujeme a že to není možné ovlivnit pochybným způsobem. Prosím, Jürgen chtěl mluvit. Werner? Eh, eh, ano, děkuji. Máme dohodnutý, dohodnutý postup. Sharon Bowles eh, byla navržena liberály, bez pochyby je dnes opět zvolíme, ačkoliv jiní z důvodu dominance v eurozóně by mohl volit jinak. Ale to, co teď řekl kolega Giegold, tady nemohu nechat bez povšimnutí. Co mm, taková slova? Všichni se musí držet kodexu chování. A tím, že pan Giegold založil eh, vlastní skupinu na pozorování finančního trhu, to neznamená, že eh, je nějakou větší morální eh, autoritou než někdo další. Takže já musím na to zareagovat. Děkuji, já na to na všechno zareaguji včas a teď má slovo Kej. Thank you. Um, the ECR believes... ECR věří v to, že předseda má být maximálně neutrální během všech jednání a spíš fungovat jako člověk, který eh, řeší problémy, který je arbitrem. Uh, a e, na posledním plenárním zasedání jsme to také takto formulovali, protože skutečně věříme v nezávislého předsedu a myslíme si, že posledních dva a půl roku e, jste velice apoliticky vedla tento výbor a proto velmi rádi podporujeme vaší nominaci. Děkuji. Jürgen? Děkuji. Já už to tady nechci déle protahovat, myslím si, že to, co bylo důležité říci, už tady zaznělo s postupem souhlasím a v každém případě bych chtěl eh, připojit eh, k těm slovům, která tady už byla řečena, pokud jde o tu volbu. Děkuji. Is there anybody... Ještě někdo z EFD? Nevidím nikoho. Dobře, takže chci jenom reagovat s dovolením na několik připomínek. E, je tomu nepochybně tak, rozumí se to samo sebou, že v rámci mých možností se budu snažit o to, aby všichni členové předsednictva a výboru e, postupovali v souladu s kodexem chování a s našimi stanovami. Myslím, že jsem známá jako e, objektivní a nezávislá a že v tomto směru můžete být ujištěni, že to bude tak i nadále ale co se týče práce, tak musíme e, v rámci výboru a s koordinátory hodně věcí projednat. Některých e, zpráv se mi dostává jako předsedkyni, protože se o ně nikdo další nezajímá a jak členové sami konstatovali, přistupujeme k tomu velmi otevřeně a hodně práce odvádějí v tomto směru i místo předsedové, nejenom já. Je dobře, když je tomu tak, protože já mám své vlastní práce víc než dost. A rozhodně se snažíme připravit eh, také svůj postup eh, vzhledem k nastupujícím trialogům, tam, kde třeba předsedkyně není eh, zrovna k mání. Několik takovýchto jednání bylo velmi úspěšně vedeno Ellie McCarthy a nevím, jak je to potom se slučováním s dalšími funkcemi zpravodaje či stínového zpravodaje. To je dost obtížné, budeme to muset řešit eh, maximálně dobře. Já ovšem musím prohlásit, že jsem si nikdy své role nepletla, i když někteří možná měli dojem, že tomu tak je. Takže asi tolik a teď bych ráda eh, postoupila dále, nejenom s volbou předsedkyně, ale také eh, s volbou místo předsedů. Ta bude provedena aklamací informací eh, eh, jak Astrid eh, řekla, je to jinak velice svízelná záležitost, takže prosím aklamací vyjádřete svůj případný souhlas s nominacemi na posty místopředsedů. Děkuji vám a teď, co se týče prvního místopředsedy, tak je to Jean-Paul, který byl nominován. Já nejsem kandidátem na tento post, já bych byl raději i nadále koordinátorem a navrhuji kandidaturu na post prvního místopředsedy eh, pana Pablo Zanva. Pablo, souhlasíte? Ano, paní předsedkyně? Dobře. Takže e, prosím aklamací vyjádřete svůj souhlas s nominací post prvního místo předsedy. Myslím, že teď je třeba asi, abyste učinil pár kroků a připojil se ke mně zde za předsednickým stolem, Pablo. Děkuji. A teď druhý místo předseda. Udo, máte nominaci? Já bych chtěl navrhnout naši kolegyni Aline McCarthy. Aline, okay, David. Výborně, takže eh, David eh, vás tady jmenoval, eh, označil a souhlasíte? Dobře. Okay, thank you very... Dobře, děkuji. A teď třetí místo předseda, Jean-Paul. Máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Navrhuji kandidaturu pana Stolojana. Prosím. Thank you very much. Děkuji, Teodore, souhlasíte? Dobře, takže prosím, připojte se k nám zde. A čtvrtý místo předseda Udo. Sharon, eh, pokud jde o další post místo předsedy, Chtěl bych navrhnout pana Čiklunu, který dnes nemůže být mezi námi, ale víme, že by eh, s potěšením nebo že přijal nebo že přijme eh, toto jmenování, pakliže bude zvolen. Okay, so... Takže aklamací Výborně. Ano, cestování občas znamená přinášení obětí. Jean-Paul, obávám se, že váš mikrofon zůstal zapnutý. Děkuji. Takže teď Můžeme přejít dál. Nejprve bych ráda, kdybyste vyjádřili souhlas s návrhem pořadu jednání. Nikdo nenamítá, takže to beru jako, že ho schvalujete. Nejsou tady žádná sdělení předsedkyně, eh, takže Teď tady máme otázku svrchovaného dluhu Evropy, otázku stávající situace a výzev do budoucna. As usually over there. Okay, where are they? Is the singer? There. where is he?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 Děkuji, chtěla jsem jenom počkat, dokud se k nám všichni nepřipojí. Teď bohužel musíme to slyšení zorganizovat ve dvou částech, vzhledem k tomu, jak byly eh, hosté k dispozici. Pokud chcete tu druhou část, tak budete muset přijít zítra. Vítám naše řečníky. Cílem je tedy zhodnotit stávající evropské nástroje eh, v rámci EFSF a implementace EFSF a eh, případné důsledky pro rozpočet Evropské unie EFSF a způsob, jakým budou různé nástroje v rámci EFSF eh, uvedeny v chod. Jde o to, že Evropský mechanismus pro finanční stabilitu je e, financován Eh, unijním rozpočtem, to je ten menší z eh, těch fondů, které byly ustanoveny a my samozřejmě jako parlament máme eminentní zájem na tom vědět, jak jsou tyto prostředky vynakládány. A nejprve dám slovo panu Miroslavu Singerovi, který je guvernérem České centrální banky a následně potom Andreasu Bočovi, který je vedoucím výzkumným pracovníkem Evropského odborového institutu. Máte každý pět minut. Děkuji Vážená paní předsedkyně, vážení, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozvání. Pokusím se být maximálně stručný. Připravil jsem si krátký text, který eh, je pravděpodobně k dispozici i eh, mezi vámi. Budu tedy hovořit eh, o EFSF, ale myslím si, že toto hodnocení se dá vztahovat i na další nástroje, pro, posléze na ty, které jsou uvažovány. A pak to také ještě převedu na otázky finančních trhů, na finanční systémy v Evropě obecně, protože to si myslím, že je pravděpodobně ta nejvýznamnější perspektiva v stávající situaci, eh, kterou charakterizuje nedostatek důvěry. Jsou tady tři eh, změny, ke kterým v nedávné době došlo, eh, které zdánlivě věci mění. Je to tedy krok ECB před Vánoci společně s dlouhodobými půjčkami, potom snižování ratingu, který nakonec podle mého názoru nebude mít až takový efekt a e, pak je to ještě ten daňový pakt, fiscal pact, který má mít stabilizační funkci a o tom budu hovořit ve třetím sledu. Nejprve tedy EFSF Není úplně jasné pro investory či pro veřejnost obecně, jaké eh, očekáváme výhody z tohoto fondu a jak má fond tyto výhody generovat. Já neříkám, že on nepředstavuje určité výhody, ale zdá se, že tady chybí jakási jasná definice, co by tento fond měl dělat v konkrétních zemích a jak by měl vlastně využívat eh, eh, jakých nástrojů. Měl by mít prostě ty ochranné certifikáty k dispozici či reagovat jiným způsobem. Není v tom úplně jasno a není také jasno, do jaké míry těchto nástrojů užívat. To je první věc. Za druhé, není úplně jasná ta definice celého nástroje. A to vlastně e, se promítá i do toho, že v té struktuře již byly provedeny určité změny. E, trh e, nazval tento nástroj EFSF 2, to znamená, že tady vzniká jakýsi kumulativní efekt. To je třetí věc. Pardon, druhá věc. Za třetí, rozsah tohoto eh, eh, nástroje, jaké jsou ty eh, finanční prostředky, které má k dispozici. Není to také úplně zřejmé. Myslím, že tady se dostáváme k celé řadě kontroverzních otázek, užití, rozsah finančních prostředků a různí hráči na trhu vlastně se e, zabývají těmito otázkami, aby e, údajně dali ještě více najevo, že e, ten fond prostě nedisponuje dostatečnými zdroji. Takzvaný leverage je brán jako prvek, který je zdrojem krize. Je tady otázka té tranče 20%, první ztráty 20%, některé státy budou mít ale patrně větší ztráty, pak jsou tady e, certifikáty, které vlastně jsou takzvanými CDS nástroji, e, které jsou upisovány oficiální institucí e, společenství států. Pak je tady krátkodobé financování z EFSF, to vykazuje určité problémy. Ten likviditní model, který Eh, užívá krátkodobých půjček na dlouhodobou, eh, dlouhodobou likviditu, se ukazuje jako ne zcela úspěšný. Takže já si myslím, že to je asi zhruba první objem těch nejistot. Pak je tady další e, úroveň, jak tedy využít tyto prostředky pro získání soukromého e, kapitálu. Tady zatím nemáme žádné záruky ze strany držitelů soukromého kapitálu, že tomu tak bude. A ten e, efekt snižování ratingu, downgrade efekt, já si myslím, že to zase bude možná trošičku jinak, protože ECB eh, jedná takovým způsobem, že z krátkodobého či dlouhodobého eh, či střednědobého eh, pohledu se tady nejeví výrazné problémy a trh to vnímá tu situaci zatím poměrně pozitivně. Nedostatek koordinace získávání zdrojů a podpůrných aktivit je ale něco, co je znepokojující, fragmentují se zdroje a také se znejistují ty jednotlivé parametry. Specificky bych řekl asi tolik, že eurozóna chce simultánně podnikat na několika frontech, frontách, zajistit EFSF, a pokud se podíváte na, ty obrovské, na to obrovské množství zkratek, eh, tak eh, pokud jste z nějaké třetí země, tak není úplně jasné, jakým eh, směrem se ubírat, k jaké instituci se otočit, zdali k IMF či k ECB a k jejich dalším nástrojům. Teď bych rád ještě řekl, že co se týče toho třetího fenoménu, toho fiskálního paktu, o kterém jsem se v úvodu zmínil, tady mám takový trochu pocit, že nezmění situaci až tak zásadně, Eh, když se podíváme na eh, definici fiskálního deficitu, eh, na potenciální výjimky, tak si musíme uvědomit, že tyto výjimky možná budou využívány do budoucna jiným způsobem, než jak to bylo původně zamýšleno. A investoři, pokud Eh, vidí, eh, že se věci nevyvíjejí opakovaně tak, jak bylo z kraje řečeno, tak ztrácí důvěru. V současné době se zdá, že se snažíme o ten eh, fiskální pakt, fiskální směný kurz. Není možné spoléhat na financování z centrálních bank, proto skutečně bude zapotřebí velkých eh, fondů stability, stability a je otázkou, co bude skutečně průrazným řešením eh, pro eurozónu, protože tady prostě historie zatím nic Eh, nepotvrzuje. Každopádně se můžeme poučit jen z toho, co bylo a to je v tuto chvíli vše, co bych k tomuto tématu chtěl říci. Děkuji. A teď se můžeme přesunout k dalšímu řečníkovi, kterým bude pan Andreas Boč. Děkuji, paní předsedkyně. Moment. Uh, Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych možná začal tam, kde můj předřečník svůj příspěvek ukončil. Je tomu skutečně tak, že dochází k výrazným změnám prakticky každý týden a problém spočívá v tom, že potřebujeme více času, než který máme k dispozici pro to, aby tady bylo obnoveno klima důvěry, protože máme co dočinit krizí důvěry. Všechny nástroje a všechna opatření, která byla zatím uvedena v chod, jsou, mají společné e, to, že bohužel eh, je jejich eh, spouštěcím mechanismem přesvědčení, že tady máme co dočinění s nezodpovědnými vládami, s obrovskými deficity a eh, že v důsledku toho je třeba, aby se snížily veřejné výdaje a aby se drasticky zvýšilo nepřímé zdanění. Všechny programy jsou soustředěny na ty oblasti, které nemají téměř nic společného s původem eh, krize v konkrétních státech, anebo s ním mají společného pouze velice málo. Jedná se, dejme tomu, o sociální politiku, trh práce a tak dále. Takže je skutečně otázkou, eh, zdali eh, ta flexibilita bude schopna věci narovnat a napravit uvnitř Evropské měnové členové eh, unie. Eh, pro konsolidační program jsou klíčovými slovy snižování nákladu a zvyšování konkurenceschopnosti tím, že se budou snižovat eh, mzdy ve veřejném i soukromém sektoru a také důchody. Ovšem E, takovéto věci spíš povedou k recesi a chtěl bych vám připomenout, že naposled e, se o to pokusil někdo, kdo e, pak vlastně neměl možnost nominálně devalvovat měnu. Bylo Německo, bylo to Německo, byla to Francie a vlastně Eh, víme, jaké to mělo důsledky. Mluvím o období roku 2003 a 2004. Takže tady vzniká otázka, zdali stávající nástroje a stávající programy jednotlivých zemí eh, směří tím, eh, míří tím správným směrem a zdali mohou fungovat. Moje odpověď je, že si myslím, že nikoliv. Vidíme, že tady jsou e, určité zásadní nedostatky a chyby v konstrukci e, Evropské měnové unie. Bez politické unie tato měnová unie fungovat nemůže e, ve stávajícím institucionálním rámci krize finanční je něč, něčím, co nebylo předvídáno a e, pakt růstu a stability sám o sobě není postačujícím nástrojem, aby řešil otázky vládnutí v eurozóně, e, které jsou víc než pregnantní. Víme, že i stanovení e, úrokových měr není postačujícím nástrojem, protože inflační E, spirály jsou e, výrazné v některých zemích. E, v největších ekonomikách je ta situace také nezávidění hodná. Vidíme tady paniku, vidíme tady sta dní chování, vidíme tady diferenciaci, co se týče státních dluhopisů v, obla- v těch posledních 18 měsících a žádný ze stávajících stávajících nástrojů zatím vlastně nezamezil tomu, aby úroková míra nerostla e, způsobem, který je hospodářsky a sociálně neudržitelný. Diferenciace úrokové míře ničí důvěru v institucionální rámec eura a to je přesně to, čeho jsme svědky již posledních několika měsíců přes ta různá opatření, eh, která zmínil předchozí řečník. Eh, dlouhodobé půjčky ECB eh, jednotlivým bankám před Vánoci, alespoň částečně schladili hlavy na trhu, kde, se, kde panovaly obavy, že nebude dost hotovosti a že se ta situace bude podobat eh, situaci eh, po eh, krachu Lehman Brothers. Takže tady je otázkou teď, do jaké míry můžeme a jak rychle překonat krizi důvěry. Odpověď vzhledem k těm stávajícím nástrojům je taková, že stručně řečeno s, něm, s těmi to nepůjde. E, tyto nástroje, e, i ten, který je uvažován, jsou příliš malé na to, e, aby řešili situaci v Itálii, Francii či Německu. A jedná se o nějakých 60 miliard a myslím, že tyto nástroje společně nejsou dostatečně silné neaktivita v akutní krizi likvidity ne, odvratně půjde k nesolventnosti, což půjde ke ztrátám a k rozšíření nákazy na další země. Ať se nám to líbí nebo ne, tak to trhy budou i nadále testovat, do jaké míry je Evropa připravena se postavit za jakéhokoliv z svých členů, nehledě na jeho fiskální pozici. A dám vám tady jeden údaj v období eh, od roku 2011 do roku 2013 je to nějakých 800 miliard eh, eur v státních dluhopisech a v období, které máme eh, před sebou, 2012-2014, eh, se očekává o eh, refinancovací potřebě ve výši 760 miliard eur. Takže pokud stávající nástroje nejsou postačující a princip leverage nefunguje, tak je tady prostě E, zapotřebí, aby bylo splněno určitý e, objem podmínek pro to, aby to, tyto nástroje mohly fungovat jako e, taková tlumící zařízení, je to deregulace trhu práce a vnitřní devalvace, to znamená devalvace skutečné E, e, skutečného směného kurzu. Tyto dvě věci prostě nejsou součástí e, řešení, protože to povede jenom dále k dalším makroekonomickým nerovnováhám. Je třeba si uvědomit, že je třeba splnit jiné podmínky pro to, aby tyto nástroje fungovaly, takzvaný lender of last resort, což funkce toho posledního půjčujícího cestujícího, tak eh, to by měla na sebe vzít ECB. Eh, existuje to tak v Japonsku, ve Spojených státech, je to Bank of England pro eh, Spojené království, takže ECB musí prostě nekonečně nakupovat ty státní dluhopisy na druhotném trhu a toto prohlášení samo o sobě by již vlastně výrazně snížilo takzvané spready. Za druhé, vzhledem k tomu, že čas nás opravdu tlačí a že bankovní licence ECB pro nové nástroje je něčím, co je pravděpodobně lepší než to, aby to všechno platili daňoví poplatníci. A za druhé, vzhledem k tomu, že je třeba postupovat symetricky a že není nějakým výrazem Eh, ekonomické síly, když eh, jedna země má výrazné eh, výrazný nadbytek v dlouhodobém horizontu. Spíš to ukazuje na větší krizi než na nějakou vnitřní sílu. Takže je třeba investovat a tím se vymanit z krize. To je ta třetí podmínka pro to, aby fungovaly ty programy pro řešení krize a nástroje na řešení krize. A e, možná závěrem tohoto prvního e, kolečka dovolte, abych e, citoval pana Redninga, který se k vám vysloví zítra a který vlastně e, prohlásil takovou mea culpa, e, když e, k době, kdy byl generálním ředitelem DG Finance v Berliner Zeitung v rozhovoru z roku 2010. Budu citovat německy. Bylo chybou, že jsme sledovali především státní finance Měli eh, jsme si eh, se zaměřit na širší spektrum makroekonomických parametrů, eh, vývoj mzdových nákladů, deficite, deficity v rozvahách. Komise by bývala potřebovala mandát proti této nerovnováze, měla mít mandát postupovat proti těmto problémům, stejně tak jako proti přílišnému zadlužení státu. I... já nejsem schopen uh, Eh, se ho zeptat, ale vy to učinit můžete, protože s ním budete zítra hovořit. Zeptat se ho, proč komise vlastně nevyužila svého omezeného mandátu in extenso, protože to byl pan Reingling sám osobně, kdo eh, vlastně Eh, ukončil práci jedné pracovní skupiny o eh, platech a mzdách a nákladech na práci a tato pracovní skupina mohla i nadále pracovat a patrně by identifikovala některé ty nerovnováhy, o kterých jsem stručně se zmínil. Takže to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Um... Děkuji. Mám tady Tomase Mana, další řečníky, kteří se hlásí. Začneme Udem. Kdo ještě se hlásí do diskuse? Astrid. Takže v tom pořadí, ve kterém jsem vás zaznamenala, vám dám slovo v diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane eh, Deutsch, znáte tradici u nás v Německu. V lednu i v únoru eh, neustále máme novoroční projevy a lidé nejenom ze stejných stran, ale i z jiných oblastí tedy takto postupují. Pokud je o Sixpack a pokud je o další věci, tak tam máme mnohé shodné názory, ale jeden argument, se kterým přichází občané, je stále stejný. Vždy se objevují nějaká čísla od ECB nebo e, od jiných stran, ale nesouhlasí. Vždy jsou e, vylepšena směrem nahoru 500 miliard euro EFSF a to má být zvýšeno na 700 miliard a Super Mario, tedy Mario Draghi a Mario Monti jsou pro, eh, Christine Lagarde eh, je také pro a eh, vy, Němci, vy byste měli ustoupit ze své tvrdošíné pozice. Je to opravdu tak, že občané musí mít jasnou pozici. Když jednou bylo něco dohodnuto, tak by to mělo být dodrženo. Rozhodnutí rady bylo jasné, v březnu bychom měli mít možnost ještě jednou zvážit, zda EFSF má být rozšířen nebo ne ale zatím je eh, leden a opět eh, jsme to rozhodnutí urychlili, opět tam do toho chceme nasypat nové peníze. Je to smysluplné? Odbory hovořili o tom, že chtějí mít jasnou pozici a že údaje, které se slíbí, budou muset být dodrženy. A teď se to opět všechno spochybňuje. A otázka je, jak dlouhodobě za takových podmínek může vzniknout důvěra. Eh, měli bychom jednou uvést nějaká čísla a potom si jich držet a teprve, kdyby byly nějaké závažné okolnosti, tak se rozhodnout jinak. I think what I'll do is I'll collect a couple of Já myslím, že dáme slovo několika um, otázkám či komentářím Líse. Obrigada. Um, ehm, eu agradeço muito. Děkuji. Chtěla bych eh, upřímně poděkovat oběma řečníkům. Děkuji za obojí vystoupení, kde se hovořilo o zásadně důležité věci. To jsou makroekonomické eh, nerovnováhy v eurozóně. A za druhé hovořili také o nedostacích v architektuře jednotné měny na to, aby mohla fungovat v ekonomické zóně, která není optimální. A já nyní kladu tuto otázku. Bez politické vůle věci měnit se neudělá nic z toho, co by se udělat mělo. Politická změna předpokládá vysvětlení různých alternativ. Jiných alternativ než ty, které byly poskytnuty občanům. Problémy se často zjednodušovaly hovořilo se o hříších, kterých se dopouštějí Evropani. A přitom eh, nebylo vysvětleno, že stále přebytky v platební bilanci Německa znamenaly eh, stále eh, nadhodnocování, protože to byla stejná měna, se kterou, se, který, se kterou pracovali jiné země, které zase naopak měly deficit a že vlastně se tady projevovaly tyto nerovnováhy, kdy se vlastně k těm deficitům nemohla provést devalvace měny a docházelo eh, k transferům, které se stále dále eh, zvyšovaly eh, od zemí s deficitem k těm silnějším zemím. Jak tedy vysvětlit evropským občanům a zejména těm občanům, Eh, kteří zatím krátkodobě problémy nemají, jak jim vysvětlit, že existují i alternativní řešení či alternativní vysvětlení, eh, která se zatím přecházela. Bude vůbec čas na to vysvětlit to? A má druhá otázka se týká Řecka. Bylo hodněkrát řečeno, že eh, země by mohla řízeným způsobem vyjít z eura aniž by to pak znamenalo obrovské problémy pro ostatní. A všechny ty hypotézy, které doposud zazněly o možnosti zastavit ten, to měřidlo, to vlastně se ukázalo jako nesprávné. Jak eh, můžeme eh, zajistit, že se vyřeší řecký problém bez nákazy ostatních? Jak toto zajistit? Doposud nic z toho, co bylo slibováno, navrhováno eh, o vytvoření určitých bariér, které by zabránily nákaze v druhých zemích, nic z toho zatím ještě nezafungovalo. Jak tedy zajistit, že žádná jiná země eh, se nedostane do takovéto situace, eh, když se řeší problém Řecka? Máme tady i faktor času. A tím je opravdu problém velice důležitý. I když Standard and Poor's změní svůj názor, nevím, jestli se nám podaří včas problém vyřešit. Děkuji. I think I could come back to the panel. Eh, já myslím, že teď se mohu obratit na řečníky, jestli chcete odpovědět na zána. Ve stejném, pomě- ve stejném pořadí, pane Singre? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Eh, za prvé, mm, trošku optimističtější eh, nálada. Eh, otázka, jak velký bude dopad ECB, eh, myslím, z hlediska kapitalizace bank v krátkodobém výhledu. To vlastně eh, v současné situaci vylučuje takovéto financování, a na to bych potřeboval trochu více času. Dále otázka nerovnováh. To je určitě problém. E, to se netýká pouze eurozóny, otázka přebytků a deficitů e, e, nebo těchto, těchto nerovnovách. Tato, tyto nerovnováhy rozhodně musí být menší. Myslím, že je to také otázka poptávky v těch zemích, kde je přebytek, protože při saturování poptávky tyto země Eh, vlastně eh, s během let mají pak nižší konkurenceschopnost a eh, musí držet krok s neevropskými dodavateli. No, nevím, jestli to přesně pomůže, když vezmeme tu otázku přebytku a na druhé straně deficitu v současné situaci v eurozóně Myslím, že kdybychom to pak srovnávali v celém světě, pak by ten obrázek mohl být i jiný. Tatež, totež se týká otázky Řecka. Já se omlouvám, ale mou, má vlastní zkušenost ukazuje, že eh, se může organizovaným způsobem taková věc provést, když na to jsou zdroje a když, na to, když je to dobře připraveno. V takovém případě já bych řekl, že to je relativně jasné. Za posledních 12 měsíců Řecko má běžný, má deficit, myslím, 20 miliard eur eh, tedy 9 HDP. Když budeme trochu optimisty, můžeme říci, že můžeme eh, to snížit o 5, dostaneme se eh, pak ještě dále pod 10, eh, můžeme ještě chvíli podporovat Řecko, Řecko po nějakou dobu a rozhodně i poté, i po poten, potenciální restrukturalizace dluhu bude stále situace velice těžká, to si musíme uvědomit. Eh, bude tady také otázka těch hlavních oblastí, eh, kde Řecko eh, má určité příjmy, má zdroje, to je například cestovní ruch a tady právě otázka devalvace umožňuje Řecku obstát oproti konkurentům v této oblasti cestovního ruchu, jako Španělsko a další. Děkuji. Já bych začal u otázky Tomase Mana. Bylo by pěkné, eh, kdyby opravdu bylo možné všechna ta čísla, která se slíbí, dodržet. Možná by se nám to podařilo kdyby eh, v uvozovkách se jednalo pouze o normální eh, státní zadluženost eh, pro normální dluhy, ale když tady máme krizi důvěry a platební bilance, kde, se, kde dochází k tomu, že se ještě každý den přiživuje tak to všechno funguje zkrátka jinak a proto by mělo poměrně malý smysl, abychom tedy neustále měli nové a nové stropy, které uvádí rada nebo nějaké nové požadavky na eh, limity, pokud jde o ty eh, záchrané kroky, protože tím vším se vlastně eh, nezvyšuje důvěra, ale naopak od jednoho krizového zasedání k dalšímu se nedůvěra prohlubuje. A pokud jde o rozhodnutí ratingových agentur ke sníž, o snížení e, ratingu e, v jednotlivých zemích, e, tak když se na to podíváme, tak je to bohužel tak, že ratingové agentury upozorňovaly na to, a to je ironie, že v zemích zasažených krizemi že jim je potřeba dát prostor, aby se dostali z krize, aby prorostly do lepší situace, aby se dostali z té krize a e, nezabředli do přílišných úspor. Proto stanovování e, přísných stropů a ten e, drsný nebo přísný tón z Frankfurtu a z, Berlínu, z Berlína nemá příliš velký smysl, protože v tuto chvíli trhy pokaždé po krizových samitech znovu testují, do, jak silná je vůle Evropanů eh, tahnout za jeden pro vás. Proto bych eh, se vyjádřil tak, že dokud Evropská rada neposílí Evropu, to je opravdu priorita, ale naopak bude jednat velmi krátkozrace, bude mít velmi krátkozraký eh, krizový management, bude dělat krátkodobá opatření, tak pokud to tak bude, tak budeme neustále konfrontováni s tím, že rozhodnutí eh, po té, co jsou přijatá, se den, po, o den později ukáží být eh, nedodržitelnými. A teď se podívám na, ne, nebo odpovím Elise. Eh, tady opět si myslím, že je problematické, že máme různé časové harmonogramy eh, nebo lhůty, ve kterých musíme jednat a problém je, eh, že rada, jak se zdá, není schopna anebo nemá vůli ehm, to tady řešit, řešit střednědobé eh, hledisko, krátkodobé a dlouhodobé odděleně. EFSF a politika v rámci EFSF, jeho filozofie, eh, otázka důvěry v programy, které byly zřízeny, eh, to jsou věci, které přináší ovoce spíše dlouhodobě. Strukturální reformy si vyžadují mnoho, mnoho času. Už eh, jsme měli šanci si to uvědomit a my moc času nemáme. A z tohoto důvodu s vámi plně souhlasím. Postoj rady bez pochyby nepomáhá vyřešit eh, problém nebo krizi důvěry. Pokud eh, se eh, zamyslíme nad tím, že současný institucionální rámec není tím nejsprávnějším a není dobře vybaven na to, aby překonal krize, které jsou opravdu velké a které nebyly předvídány ve chvíli, kdy institucionální rámec byl vytvářen a ratifikován, tak by měl být změněn. A rada Eh, už se eh, zblížila s touto myšlenkou a reakcí na to odpovědí je eh, fiskální kompakt. A my samozřejmě potřebujeme změnu eh, institucionálního rámce a to, že už jsme si to, nebo že už dochází k tomuto uvědomění, to je pokrok. Další otázka je, jestli skutečně kráčíme tím správným směrem, ale to už je další téma, jiné téma a ne téma, o kterém eh, bychom měli diskutovat na tomto slyšení. Donívám se, že směr kterým se ubírá fiskální kompakt, je, je zcela milný ale to je jiná diskuze. Thank you very much. Uh, now Udo. Děkuji. A Udo? Thanks, Sharon. Um, to... Děkuji panu Singerovi. Uh, mám ještě dva intelektuální problémy, které se nevyřešily a jedna, jednu otázku. Začnu těmi neřešenými problémy. Já jsem poslouchal uh, vaše vystoupení a prošel jsem si i to písemné vyjádření. Řekl jste, tak aspoň tak, jak jsem tomu já rozuměl, že bychom měli dělat něco s těmi nerovnováhami, protože není dobré mít tyto veliké nerovnováhy a je třeba dělat něco s nimi na obou stranách, s oběmi těmi stranami eh, nerovnováhy. A teď je otázka eh, poptávky eh, v zemích přebytku. Tím říkáte, že ne. A jak tedy to postupovat, když říkáte na obou stranách, tak jak to zvládnout na obou stranách? Druhá otázka se týká eh, prvního problému. Správně říkáte, že ty země přebytku vyvážejí i do vnějšího světa. Ale to, že máme plně fungující vnitřní trh, kde 80-90% toho funguje a 8% zhruba jde na export, jak tedy vlastně eh, eh, s tímto fungovat eh, nebo s tímto pracovat, eh, když ztrácíme eh, ten průměr ze spotřeby i z výroby na tom vnitřním trhu z matematického hlediska. Jak toto zvládnout? Protože když například Německo by ještě mohlo zvednout vývoz do Číny, Brazílie a dalších zemí a tím vyrovnávat ty nerovnováhy na vnitřním trhu, pak jediná věc, vlastně, kterou získáte, je, že se zvýší ještě napětí. Čili to je můj druhý intelektuální problém. Ale ta hlavní otázka zní, když se rychle podívám na vaše eh, vyjádření, tak eh, tam nacházím eh, ty různé kritiky. Ano, se všemi de facto těmito argumentami, eh, argumenty souhlasím, ale představme si alespoň na vteřiny, že bychom byli za českého předsednictví a že by vás vláda požádala o radu. Co, by, co udělat v této situaci? Jakou, jaký pozitivní akt, jaký pozitivní čin udělat na ECOFINu, na zasedání rady, na nejvyšších představitelů? Co pozitivního udělat na řešení této krize? protože eh, já si připomínám diskusy v německé vládě, kdy bylo řečeno, ano, dům nám hoří, ale všechny východy z domu jsou eh, zavřené, zazděné, zamčené. Eh, co tedy udělat? Co si počít? Jaké záchranné mechanismy použít? Kde je řešení tohoto všeho, nebo je snad řešení eh, v tom, že řekneme, že se rozdělí eurozóna, protože to je jediná možnost. Pak, když řekneme, že to je jediná možnost, můžeme diskutovat o tom, jak. A teď přejdu do mateřštiny. Eh, přejdu tedy do eh, Němčiny, protože to je pro mě jednodušší, když kladu otázku druhému řečníkovi. Já jsem pochopil ty návrhy, které se týkají rozšíření úlohy ECB a ostatně s tím souhlasím. Já to také tak vidím. Pokud jde o informace k tomu, co udělala či e, neudělala komise dříve, tak si myslím, že můžeme říci, zda tady pan Rén toto správně analyzoval. Ovšem, jak, jak, jakou pozici máme zaujmout my vůči komisi, nebo co máme očekávat, že komise změní ve svém přístupu k těm zemím, které mají problémy? ale také v tom, jakým způsobem současné mechanismy, například centrální koordinační mechanismy, jak by mohly být lépe použity jaká, jaká, jaké by mohlo být jiné působení těch hlavních aktérů v této věci. Takže já si myslím nejprve pan Singer. Děkuji. Nejprve musím říct, že bych měl asi pohovořit o těch nerovnostech ve střednědobém horizontu. Samozřejmě musí být nějakým způsobem e, vyeliminovány. A hlavní část tohoto e, vypuštění e, v jakémkoliv scénáři, scénáři musí přijít nízkou spotřebou v zemích s velkým deficitem. A prostě zatím je to tak, že někteří eh, spotřebovávají víc, než eh, by byli schopni bez toho, aniž by byli v minulých eh, letech v eurozóně. To je prostě tak. Za druhé, ohledně k exportu, já si nemyslím, že export je nějakým všelékem, jenom říkám, že kdyby Německo se snažilo víc spotřebovávat, tak by patrně spotřebovávalo více eh, neevropských eh, komodit, a neznamenalo by to, že by nutně spotřebovávalo víc eh, zboží, víc výrobků z stávajících sousedních evropských zemí, protože ty nejsou dostatečně konkurenceschopné. A já musím říct, že nejsem politikem, takže v e, e, stávající situaci to ani není příliš o co stát být politikem. Každopádně si myslím, že Evropa se snaží e, tady mít něco, co Eh, je ještě více než tím eh, striktním fiskálním kompaktem a co by mělo eh, přispět ke stabilizaci. Já si upřímně řečeno ani nejsem jist, zdali i ta zdravá část Evropy má dostatečné zdroje. Takže se domnívám, že je tady zapotřebí vnějších investorů. Je třeba se nějak vyrovnat s touto situací přesto, že ve střednědobém horizontu bude Evropa e, e, více vyvážet než dovážet, e, bude prostě potřebovat investory odjinut z jiných končin světa. A to bude mít určité důsledky, možná některé nepříjemné. Nevím, jestli bude Evropa schopna se s nimi vyrovnat. A každopádně si myslím, že by Evropa by se neměla v žádném případě, a chápu, co teď navrhuji, spokojit se situací, ve které 60 času hlavních politických eh, eh, představitelů Evropy se je tráveno řešením situace dvou malých členských zemí Unie. Takže buď by měli mít možnost vystoupit z eurozóny, anebo prostě něco učinit důrazně s těmi svými deficity. Děkuji. Komise by si mohla situaci usnadnit a mohla by říci, že na základě smlouvy a především také kvůli e, doložce no bailout, tedy e, o tom, e, že se nepodnikají záchranné opatření a operace, takže na základě toho svou roli splnila. Ale já to tak nevidím. Já si myslím, že komise eh, má jednu úlohu, kterou v minulosti bohužel vůbec nenaplňovala, ačkoliv eh, mohla. A jde přesně o ty politické oblasti, eh, které hrají úlohu za rámec učebnicové eh, ekonomie. Pokud se podíváme na euro jakožto jednotnou měnu, tak je potřeba eh, také sledovat eh, různé vývoje jednotlivých zemí nebo regionů, jakožto různé pohyby a potom má člověk samozřejmě jiný přístup k této záležitosti, než eh, když se řekne vývoz z Německa do Itálie, to je něco jiného než obchodní tok mezi eh, německými spolkovými zeměmi. V případě, který jsem se pokusil ilustrovat, eh, když jsem použil citát pana Reglinga v Berliner Zeitung, tak Chtěl jsem zkrátka říci, že komise má mnoho různých nástrojů, kde může poukazovat na vznik nejrůznějších nerovnovách kde se zabývá otázkami, jako, nebo může zabývat eh, jako, eh, takovými věcmi, jako jsou například různé bubliny na trhu s nemovitostmi a od roku 1990 eh, v měnové unii máme makroekonomický dialog, ale takový nástroj je opravdu potřeba brát vážně a používat ho tam, je možné eh, diskutovat o eh, různých sazbách v členských zemích, může se hovořit o různých mzdových nákladech v členských zemích. A eh, k tomu patří nejenom brát to vážně, ale patří k tomu také to, že se do těchto věcí zapojí více Evropský parlament. A když eh, se podíváme na to, co tady komise v této oblasti udělala, tak eh, podle eh, zastaralých eh, národně ekonomických kritériích můžete říci, že nejprve Německo eh, bylo tím nemocným v Evropě a potom jako zázrakem díky reformám na pracovním trhu se Německo stalo s tím nejsilnějším členem Evropy. S tím důsledkem, že ostatním členským státům ubírá prostor. A to nemůže vést k udržitelnému eh, vývoji evropského hospodářského prostoru. A proto by se tady komise měla ujmout své primární úlohy, ale to platí samozřejmě i pro parlament a především pro tento výbor. Komise i parlament by měli korigovat eh, všechny tyto nerovnováhy. Eh, to rada Eh, tím, že vlastně vychází z jednotlivých členských zemí a každá členská země má svůj národní egoismus, tak rada toho s ohledem na to není schopná. Astrid. Děkuji, Astrid. Ano, děkuji paní předsedkyně. Eh, ano, eh, já bych chtěla navázat na to, co říkal pan Boč a proto se na ně obrátím jeho mateřským jazykem, i když se mm, budu vyjadřovat eh, poněkud neelegantně. Ve francouzštině jsem elegantnější a vyjadřuji se diplomatičtěji. Eh, varoval jste nás, že budeme stále hlouběji a hlouběji zabředávat do krize eh, kvůli našim úsporám, kvůli škrtům. A není, možné, ale, není ale možné říci, že země jejichž rozpočty jsou hluboce deficitní, předlužené, eh, tak těm přece, ty přece musíme upozornit na to, že musí dát do pořádku svůj rozpočet a snížit eh, svou zadluženost. Je to přeci tak, že aniž bychom eh, chtěli, aby příliš mnoho Evropanů upadlo do chudoby, tak přesto je potřeba omezit eh, příliš velké výdaje eh, státu nebo regionů, obcí. Je potřeba tyto výdaje zeštíhlit, eh, protože mnoho států, regionů, obcí do velké míry žili na příliš vysoké noze, žili nad své poměry a mají prostor na úspory. Lucembursko například provedlo jednu studii a ušetřili mnoho milionů, protože zjistili, že v mnoha oblastech se postupovalo příliš velkoryse. Já žiji v zemi, v zemi, eh, jsem z Lucemburska a eh, měli jsme 18 nebo 19 eh, zadluženosti. Mysleli jsme si, že jsme v úžasné situaci. Odbory ty mají dojem, že Eh, se může pokračovat velmi velkoryse, je možné zvyšovat nejrůznější sociální platby. A, ale my jsme nyní zjistili, že existuje eh, také rating udržitelnosti. Eh, to je něco, co vypracovala jedna berlínská nadace ve spolupráci s univerzitou ve Freiburgu. A podle tohoto ratingu je situace taková, že tady nemáme pouze eh, explicitní dluhy členských zemí a že to není jediná věc, která by měla být analyzována snižována, ale je tady také implicitní zadluženost. Eh, máme tady eh, také budoucnost a náklady budoucnosti. A my jsme Eh, si zvolili takový životní standard v mnoha zemích, kde jsme žili na úkor budoucích generací a příliš jsme se zadlužovali na jejich úkor. A to přece musíme uznat a já bych byla velice potěšená, kdyby se nad tím zamysleli také odbory. Já jsem velmi dlouho pracovala eh, v odborech a eh, tehdy to byli obyčejní pracovníci, neměli univerzitní studium a musím říci, že měli mnohem zdravější životní styl a e, Velmi dobře to působilo také v Německu, protože jinak by neexistoval německý ekonomický zázrak. Oni nikdy nepožadovali takové věci, které by poškozovaly podstatu také pracovních míst, zaměstnanosti. A já bych si velice přála, kdyby odbory dnes uznaly tyto fakta, tu skutečnost a to, že různé administrativy žijí nad své poměry a že je možné eh, výdaje zeštíhlit a že je možné tímto způsobem vytvořit eh, prostor pro více investicí, protože to je to, co si přejeme. Chceme investovat eh, a nechceme samozřejmě eh, škrtat tak silně, že bychom tím ještě více zabředli do krize, ale je tady prostor pro úspory. Například v Lucembursku eh, Samozřejmě, pokud jde o veřejnou zprávu, tak tam máme velmi slušné mzdy, například učitel, eh, na určité úrovni odchází potom e, do penze a má 6 tisíc euro e, důchodu. E, Představte si, že bychom začali tyto věci eh, v Lucembursku eh, seškrtávat. Musíme si vždy uvědomit, co je rozumné, kam je možné zajít. A pokud jde o ten eh, rating udržitelnosti, tak tady Lucembursko je před Irskem a po Řecku s deficitem HDP 11 pokud neuděláme opatření proti tomu. Takže to je něco, co si musíme uvědomovat. Nesmíme být zkrátko zrací a není možné říci, že se škrty dostáváme do krize. Musíme si uvědomit, kde jsme žili nad poměry a kde můžeme eh, toto pochybení napravit, eh, protože toto eh, odstraňovat to není snižování sociálních výhod. Děkuji. Ano, vždycky, když začíná času ubývat, tak se zvyhají ruce. Teď budu muset uzavřít seznam Oli Schmidt, Mikol Portaš a pak si myslím, že e, se vysloví e, panel. Takže nejprve naši řečníci žádající o slovo. Ole. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Boči, vy jste hovořil o nedostatcích eura a e, Říkal jste, že devalvace není proveditelná, průchodná, že to není užitečný nástroj a že o něm nemůžeme jako o takovém uvažovat. Nemyslíte si ale, že by něco takového, takovýto přístup, ten trh ještě více rozkymácel. Eh, generální tajemník Monster před pár eh, lety, lety řekl, eh, že vlastně devalvace historicky a ve stávajícím prostředí v Evropě je vlastně do, ta, se my v různých státech s různými měnami a že to je kontraproduktivní. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Nemyslíte si, pane Boči, že politici a dokonce někteří odbor ráští představitelé, jak naznačuje paní Lulik, mají určitou odpovědnost za to, k čemu došlo a možná, pokud máme tuto situaci řešit, v Řecku je ta situace velice vážná tak eh, tady máme určité zkušenosti eh, v některých našich zemích v tom smyslu, že pokud se posadíme kolem jednoho stolu, politici, ti, kteří rozhodují, eh, průmyslové kruhy, odboráři, tak můžeme k něčemu nakonec dospět, ale musíme jednat koncensuálně. Nemyslíte si, že odpovědností Unie je něco, co tady je opravdu hmatatelné, že to, je toto odpovědnost Unie v této situaci? To by mě zajímalo, co o tomhle takhle soudíte, pane Boči. Děkuji. Chyteos? Děkuji, paní předsedkyně. Já osobně bych se chtěl našeho panelu zeptat, jak eh, chcete ovlivnit eh, tu otázku nedostatku důvěru, důvěry v problematických státech, především v Řecku, protože k čemu teď dochází v Řecku? Lidé prostě eh, tam eh, nepřicházejí s novými ekonomickými iniciativami, protože nevědí, jaká bude mě a situace v následujícím hm, období. A eh, změna by přinesla obrovský rozdíl. Takže v této oblasti v tomto prostředí nejistoty eh, lidé v Řecku nečiní žádná eh, ekonomická rozhodnutí, nestupují na trh a tak dále. Takže tady eh, máme před sebou ekonomiku, která vlastně klesá víc a víc, protože tady je nedostatek důvěry. A ještě víc v Evropě. Máte o e, nějaké e, takovéto zkušenosti ponětí e, situace, kdy se země posunula z pevné silné měny k slabé či žádné měně a jak se s tím vypořádat? Miguel. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka k našim dvou panelistům se týká hodnoty eura protože já osobně jsem toho názoru, že model eh, toho hospodářského oživení se eh, výhradně eh, opírá o vývoz. A my tady jsme svědky snižování eh, vlastně investic jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, takže všechno závisí na vývozech. A pokud se na to podíváme z perspektivy eh, té politiky úsporných opatření, tak v Itálii, ve Spojeném království a ve Španělsku jsme v kontextu, eh, který vlastně ukazuje Evropskou unii jako upadající ekonomiku, stagnující a tak dále. Takže Eh, nemůžeme tlačit Německo, aby více spotřebovávalo, protože ty eh, dovozy do Německa pro krytí případné vyšší spotřeby by byly z jiných zemí, z třetích států. 80 eh, vývozů z Portugalska například jde do Unie a vzhledem k poměru mezi eurem a dolarem v současné době to vypadá tak, že Portugalsko v rámci nějaké úsporné E, politiky nemá šanci se vymanit ze situace. Takže otázka devalvace eura by možná z krátkodobého hlediska představovala nejsilnější nástroj, který má Unie k dispozici pro to, aby napravila e, ty nerovnováhy makroekonomické mezi deficitními zeměmi a zeměmi přebytku. Takže to jsou otázky všechny a vzhledem k tomu, že jsme začali trochu později s naším slyšením, tak to o malých deset minut překročíme. Pan Singer jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já e, se omezím na to, že pouze odpovím na ty dvě e, otázky, které mi byly položeny přímo. Nejprve k nedostatku důvěry vzhledem k nové měně evropské e, země Eh, Slovensko a mimo Unii je to třeba Argentína, jsou situace, kdy to může fungovat, ale také nemusí. Takže není to nástroj naprosto pro všechny, to, co tady je navrhováno. Nejsme prostě všichni na stejné úrovni vývoje. A za druhé to musí vzít v úvahu charakter ekonomiky, o které hovoříme, úroveň jejího otevření, Jde o to, zdali se země spolehá především na eh, terciální sektor, eh, zdali eh, dováží pracovní sílu či nikoliv, jaká je míra její industrializace a samozřejmě to se také už vlastně dostáváme k té druhé otázce, která se vztahovala k portugalské ekonomice. Eh, stručně a po pořadě se pokusím odpovědět na všechny otázky. Souhlasím s tím, že bychom se měli pokusit eh, neprohlubovat příliš rozpočtové deficity. Dokonce bych šel ještě o krok dále a v ideálním případě bych se klonil k tomu, abychom neměli pouze vyvážený rozpočet, ale pokud možno přebytkový pokud eh, úlohy státu budeme definovat tak, že chceme spokojené občany, tak je to samozřejmě v pořádku, ale potom podle toho musíme upravit eh, i sazbu daní a příjmy tak, abychom dosáhli přebytkových rozpočtů. Pokud jde o přebytkové rozpočty, jako ve Finsku nebo ve Švédsku, tak jak byly postupně vybudovány, tak eh, to přináší mnohé výhody. V dobách krize je potom možné efektivněji řešit problémy, řešit krizi. Problém je, že v tuto chvíli eh, jsme v té nejhlubší krizi, eh, která vůbec eh, nesouvisí s běžnou křivkou konjunktury, ale má obrovský, obrovské souvislosti, pokud jde o rozdíly mezi evropskými zeměmi, evropskými regiony a jsou to strukturální problémy a proto Eh, takové to běžné řešení, které říká, ano, musíme šetřit za každou cenu, není správnou cestou, protože pokud tím zároveň zabrzdíme poptávku v celém hospodářství, pokud ji snížíme, tak eh, se ještě více zapleteme do krize. Potom k tomu, co říkal pan Schmidt, ano, eh, devalvace Eh, to je naprosto kontraproduktivní eh, věc. Pokud eh, v nominálních hodnotách provedete devalvaci, tak potom to brání obchodu a pokud dojde k devalvaci reálného směného kurzu, tak to potom má devastující vliv na sociální systém norské odbory, nebo nordické, pardon, severské odbory, eh, ty se tomu snažili vždy zabránit, vždy se eh, angažovali, eh, také pokud jde o makroekonomickou zodpovědnost, vždy ji prokazovali a ovšem je to tak, že v evropském měřítku, protože my už nesledujeme pouze národní ekonomiky, pokud jde o zodpovědnost, tak Otázka je, jak rozběhnout celoevropský proces zodpovědného sociálního partnerství, které by nevedlo k sociálnímu dumpingu, jakožto eh, reakci na daňový dumping, fiskální dumping. Takže opravdu potřebujeme eh, ten pohled založený na makroekonomické uh, úrovni a potřebujeme ho celoevropský. Poslední otázka, eh, růst založený na vývozu. Eurozóna eh, jako celek má nevyvážený běžný účet a externí základy eurozóny, ty jsou velice zdravé. My tady skutečně hovoříme o vnitřních nerovnováhách Eh, uvnitř členských států, mezi členskými státy a eh, je potřeba toto řešit prioritně. Okay, thank you very much. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že už asi nikdo další se nehlásí do diskuse, takže chtěla bych říci, že druhá část našeho slyšení na toto téma bude pokračovat zítra eh, v 17.30 eh, až 18.30. Eh, budeme, budeme mít tady Klause Redlinga a Marko Bütyho, kteří budou hovořit o svých zkušenostech s příslušnými nástroji fondy. Děkuji vám, děkuji za vystoupení našim řečníkům. Je mi líto, že neproběhlo všechno najednou, je mi líto, že tato první část neproběhla i za přítomnosti těch druhých dvou řečníků, ale nešlo to jinak zorganizovat a děkuji vám. Prosím, eh, těch jen pár minutek, aby mohli eh, někteří odejít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 The next item on the agenda is... Máme další bod na programu, což je příspěvek roční analýze růstu 2012. Já jenom počkám, až se všichni stiší. Prosím, musíme pokračovat. Bod 9. Příspěvek k roční analýze růstu 2012. Spravodajem je Jean-Paul Gozes. Je to Eh, projednání pozměňovacích návrhů. A eh, máme zítra hlasování. Prosím, jean -Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit velmi stručně. Já jsem navrhl zprávu. Návrh zprávy byl podroben široké diskusy eh, se zpravodají z různých frakcí. Dostali jsem pozměvací návrhy, zhruba stovku a podařilo se ve většině hlavních bodů vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy. Zbývá jeden bod, a to je kompromis L, který, tedy bod 11 mé původní zprávy, a během diskuse se zpravodaji, zejména s paní Beres, eh, která, jak víte, je předsedkyní výboru pro zaměstnanost. Všimli jsme si tedy, že tento odstavec se hodně odvolává na pravomoci, e, které spadají do výboru pro zaměstnanost. Takže v kompromisu jsme vypracovali znění, které se hodně zabývá zaměstnaností a s dalšími zpravodaji jsme se rozhodli, že to necháme e, v podrobné verzi zpracovat výboru pro zaměstnanost, abychom se tedy nepouštěli do těchto pravomocí. Text myslím, bude eh, k dispozici dnes večer nebo zítra eh, ráno. Bude tam nový kompromisní návrh L a ten bude hodně vycházet eh, z původní formulace odstavce 11 s několika změnami a my už na tom pracujeme. Pokud je o to ostatní, tak myslím, že všichni hlavní partneři v této diskusi to je e, jak zpravodaj, tak zpravodajové za skupiny, se snažili vypracovat něco, co bude srozumitelné a užitečné a schrne to e, postoj parlamentu a bude to odpovídat tomu, co bylo navrženo do evropského semestru. E, dále v textu říkáme, že až dojde v Mm, ke změně smlouvy, já nemluvím teď o mezivládní dohodě, ale o skutečné změně smlouvy, pak by bylo vhodné přemýšlet o tom, jak by parlament se daleko více podílel na definování mm, ekonomických orientací a směrů, kterými se řídí politika EU. Nyní se snažíme postupovat tak, aby se eh, pozice parlamentu mohla silně vyjádřit a aby mohla většinově ovlivňovat diskusi, která probíhá. To je jen několik poznámek, které jsem chtěl přednést a děkuji všem zpravodajům eh, z frakcí za výbornou spolupráci, kterou jsme eh, spolu měli a děkuji také těm, kteří předložili pozměňovací návrhy. Ty jsme si samozřejmě pečlivě prostudovali a tím či oním způsobem jsme je zohlednili v kompromisních návrzích. Děkuji. Děkuji. Udo, eh, chceš hovořit jménem Pervanš? Ano, děkuji paní předsedkyně. Naše stínová zpravodajka paní Perez bohužel dnes nemůže být eh, na tomto zasedání a proto bych vám chtěl přednést eh, hlavní témata jejího stanoviska, ale trochu to okoředím mými vlastními názory. Pokud to volíte, budete se pamatovat na přátelský rozhovor s panem Gozesem, eh, který jsme vedli předtím, než jsme zadali tuto zprávu. A ano, vzpomínáte si na to, to je vidět, že máme dobrou kolektivní paměť v našem výboru. Já bych chtěl panu Gozesovi vyslovit kompliment. Chtěl bych mu poděkovat za to, že velmi moudře a prozíravě připravil svou zprávu a že do velké míry přispěl k tomu, že výbor eh, se může s touto zprávou identifikovat. Pokud eh, stejně kolegiálním a vzájemně vstřícným způsobem budeme pokračovat i u těch otevřených bodů, tak to bude velmi dobrá a důležitá zpráva, která poté, co naše plénum minulý týden spíše kriticky posoudilo to, jak rada jedná a jak se rada donívá, že se obejde bez komunitární metody, ale pokud ta zpráva bude takto schválena, tak to bude opravdu klíčová zpráva, ve kterém tento parlament eh, stanoví, jak si my, Evropský parlament, představujeme ekonomickou koordinaci. Proto děkuji za tuto práci, děkuji také za celistvý pohled na eh, všechna témata, která byla zohledněna, která je potřeba zohlednit. Jde o roli té zprávy o ročním růstu, je to eh, centrální nástroj, který není možné podkopat eh, pohledem členských států. Je to nástroj společenství, jde o veškeré úsilí, o modernizaci, které je potřeba vést na evropské i národní úrovni. Patří k tomu také konsolidace rozpočtu a také revize eh, systému výdajů i příjmů členských států Daňová koordinace, to je také důležité téma v této souvislosti. A jde o všechna témata, která souvisí s EU 2020 a která jsou neustále smetávána pod stůl v tuto chvíli. Kde je úsilí, pokud jde o efektivitu e, energetickou a pokud jde o budoucí generace a tak dále. To jsou všechno důležité faktory, kterými chceme Evropu modernizovat a přivést k pokroku Eh, postupy, eh, kde musí mít slovo Evropský parlament. To všechno je tady obsaženo a to je dobře. Jsou tady ještě určité spory, především pokud jde o otázku regulace mest. Jde o postup přizpůsobování. A my tady za naší frakci varujeme před dvěmi věcmi. Jednak opomenout eh, sociální partnery a tedy odbory, který, které samozřejmě musí mít své slovo. My se nemusíme dostat z krize pouze snižováním mest, protože mzdy, to znamená také efektivita hospodářství, to znamená inteligentní kombinace práce a kapitálu a my se tady snažíme vypracovat kompromis společně s panem zpravodajem takový kompromis, za který se nebude stynět ani výbor pro zaměstnanost. Já doufám, že se nám to podaří a um, potom, si budeme, uh, potom bude možné se s tím stotožnit. Silvi. Děkuji, Silvie. Děkuji, Sharon. Uh, děkuji Jean-Paulovi za uh, tuto práci i za vynikající spolupráci. Já nevím, jestli teď se máme pouštět do podrobností. Myslím, že jsou tady dva, tři odstavce, které jsou trošku dlouhé. A také jsem si kladla otázku, zda bychom neměli trošku obsat nebo respektovat to, co je v mezinárodní dohodě, e, například e, pro spolupráci e, s národními parlamenty, protože existuje smlouva s protokolem, asi nemusíme po každé něco nově a nově vymýšlet, což by mohlo být pak nejednoznačné to jsou takové drobnosti a pokud je o to podstatné, tak si myslím, že to je práce, eh, která si zaslouží pokračování. Já myslím, že v této v tomto textu je dobře uvedeno, že se oceňuje úsilí eh, komise, ale že je třeba pokračovat dále v dialogu. Toto všechno znovu se prodiskutovává v radě a my si musíme ponechat určitý manévrovací prostor do budoucna. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pokud jde o, o roční analýzu růstu 2012 z prosince, já se myslím, že proces kompromisu a pozňovacích eh, návrhů může porušit velice pečlivě vypracovanou rovnováhu v první verzi. Já bych byl rád, kdyby to zůstalo v té původní podobě. Do jisté míry eh, došlo k narušení, i když věřím, že by to mohlo být ještě mnohem horší. Eh, celý ten původní záměr nebyl zcela předělán. Jsou tady některé odkazy, některé věci, které se nám nelíbí, Eh, pan eh, Gozes eh, vyjádřil podporu pro pozněvací návrhu dalších poslanců. Ovšem některé jsou problematické a já hovořím především odkaz na služby ve veřejném zájmu a také takové věci jako harmonizace daně, tam, kde my jsme spíše pro soupeření v sazbách daňových. Já bych chtěl ještě upozornit, že Eh, Evropský parlament má v evropském semestru spíše menší eh, úlohu. Je to otázka mm, příspěvku do jarního zasedání Evropské rady. A já si tedy myslím, že parlament by měl zůstat skromný. Tak skromný, jak normálně skromná je paní Gulardová. A eh, v tomto období bych řekl, že podporují některé změny, ale ne všechny. Pan Goze se odkazuje na golistický přístup. Ano, golistický přístup by nás velmi zajímal, ale eh, prostě růst potřebujeme. A růst eh, rozhodně přináší eh, růst rozhodně přináší, tak nerovnosti nás zajímá ten holistický přístup. A Vaši kolegové ve Francii, eh, francouzský eh, kandidát François Hollande pronesl velkou řeč eh, k deseti tisícům lidí a říkal, že prostě Francie sama představuje určitou kvalitu, ale bez růstu se obávám, že by došlo k protekcionismu a to by vedlo k chudobě a to by pak ta kvalita byla opravdu eh, taková velice jednotvárná, neboť by všichni byli chudí. A takovýto přístup si myslím, že by eh, opravdu vedla k tomu francouzskému snu, o kterém hovořil pan Holland. Pane Eplingu, jestliže chcete interpretovat eh, projevy jiných kolegů, tak to asi bych vám musel nechat větší prostor. Já bych chtěl připomenout, že jsem nehovořil o golistickém přístupu, ale holistickém, holistickém, to za prvé. A za druhé, eh, já si tyhle věci opravdu nepletu. Vím, kde je rozdíl mezi těmito dvěma eh, přístupy. Pan Lange, děkuji. Já e, začnu tím, že odpovím kolegovi Eppingovi. Já jsem inženýrem v aplikované matematice a mám rád fakta. Mám rád čísla, protože jsem inženýr a to je vlastně moje původní zaměření. E, četl jsem e, nedávno knihu s názvem The Spirit Level a tam se píše, že ty společnosti, které jsou nerovnostářtější, co se týče e, příjmů, celkových příjmů, jsou společnostmi, které si vedou nejlépe. A to nejenom v hospodářské, e, z hospodářského hlediska, ale i co se týče Eh, doby, eh, délky života, úrovně životní, eh, míry kriminality a tak dále. Takže růst bez jakýchkoliv dalších ohledů vede k opaku ve skutečnosti. Vlastně více nerovnosti, co se týče příjmů je v tomto směru vnímáno negativně. Takže tady je nějakých 15 ukazatelů, které ukazují právě na to, že e, něco, co se vám možná nelíbí, ale co je vědecky dokázáno, je tak, že prostě ty společnosti, které jsou v tomto směru rovnostářské, tak jsou to společnosti, které se, eh, kterým se daří dobrý výkon a to já chci podporovat. A teď ještě k Žánu Polovi chci říct jednu věc. Na konci Sixpacku eh, pravděpodobně jsme potřebovali aby ty, společ, ty eh, frakce, které tady v tomto parlamentu eh, jsou výrazně proevropské, tak by bylo dobré, aby se tyto skupiny znovu eh, sešly, aby se snažili hovořit jedním hlasem o tom, co musíme učinit v hospodářském vládnutí. Samozřejmě zpráva z vlastní iniciativy má omezený dopad, ale Jean-Paul v tomto směr výboru chtěl učinit maximum možného. Takže duch této zprávy vítám. Je nepochybně možné pracovat společně i na eh, six-packu eh, a eh, ten evropský semestr je důležitý, protože tady můžeme kombinovat aspekty udržitelného rozpočtu s E, dalšími cíly, investičními a sociálními. Cíle Evropy 2020 se zdály v minulém e, období trochu méně důrazné, je třeba toto narovnat, napravit a ty dvě zprávy a myslím, že především zpráva Elízy, Eh, nám umožní eh, do evropských eh, norem všechny tyto priority zapracovat. Myslím, že budeme moc pracovat na tebou odvedené práci, Jean-Paul, abychom vytvořili solidní pro evropskou většinu. Eh, je tady kompromis L, který je významný eh, v tomto směru. A vy ostatně víte, že otázka mechanismu eh, fixace platu je pro nás velice citlivá, protože to spadá do pravomocí států a DG Fin, moje oblíbená DG, i další se snažili se vlámat do této národní působnosti e, zadními e, dveřmi. To musíme být velice obezřetní a zabránit tomu. A to, e, čemu říkáme stanovení platů, je závažným tématem. Musíme v tomto směru být obezřetní ne, míchejme se do toho. Veškeré odkazy, explicitní odkazy na definici platu by měly být z textu eh, vyňaty. Eh, chci říct, že v duchu spolupráce mezi eh, proevropskými skupinami lze říci, že toto je dobrá zpráva. Děkuji, nevidím eh, pana Šimtise, ještě někdo další by si chtěl vzít slovo, nevidím nikoho. Jean-Paul, chcete ještě reagovat? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl velice srdečně poděkovat eh, těm, kteří si vzali slovo a vyjádřili se velmi e, kladně a e, vstřícně ke zprávě. Je tady nepochybně vůle spolupracovat a my budeme v této metodě spolupráce pokračovat e, v těch dvou složkách, které se týkají Tupeku. Eliza a já jsme spolu zpravodajové. Co se týče holistického přístupu, já jsem sledoval Němčinu, takže jsem s tímto neměl problém. Tam bylo jasně řečeno holistický. A pokud mám golistický, politický přístup vzhledem k tomu, z jaké pochází politické strany, tak to nevnímám jako nějakou špatnou věc. E, to je asi to, co jsem k tomu chtěl říct a k tomu kompromisu e, textu, který pracujeme, snad jen to, že to snad opravdu půjde tak, jak si přejí jedni i druzí. Nechme to na e, výboru pro zaměstnanost a držme se obecnějších formulací. Děkuji, jean paul Dobře, takže ve výboru budeme hlasovat zítra a je to plánováno tedy na první plenární zasedání února. Dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s dánskou eh, předsedkyní rady ECOFIN, takže teď malinkou přestávku a zorganizujeme se eh, co nejdříve pár minut přestávky, než eh, přijde paní ministrině a prosím, neopouštějte pokud možno zasedací sál. Thank you very much. Takže děkuji vám, kolegyně, kolegové. Jak víte, je to obvyklé, aby nastupující předsednictví ECOFINu navštívilo náš výbor a e, prodiskutovalo s námi svůj program, priority a výzvy, které jsou před námi. Takže e, toto je zároveň příležitost jak eh, vést eh, ekonomický dialog o nových pravidlech hospodářského vládnutí v Sixpacku, o tom, jak bude vlastně předsednictví eh, uplatňovat ten nový rámec pro řešení hospodářských nevyvážeností. Máte nepochybně ve svých složkách kurikulum vité paní ministrině a její priority, takže možná, že už víte, na co se chcete zeptat. Vy každopádně, paní ministrině, teď máte slovo e, na 10 minut a pak přijdou naše dotazy co jen vymyslíme. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že toto je výbor, který je skutečně velice dochvilný, či ještě víc než dochvilný. Začali jsme minutu dřív, než jsme měli podle programu, takže to je nepochybně dobrá zpráva, dobrý signál. Každopádně děkuji za slovo a nejprve dovolte, abych vám poblahopřála k vašemu zvolení. Eh, měla jsem možnost eh, se s vámi bavit eh, a s vašimi kolegy již při přípravě našeho předsednictví předsednictví eh, u vás doma a bylo to velice užitečné pro připravení našich priorit. Eh, samozřejmě celou řadu otázek možná nezdílíme, ale zároveň jsou tady témata, kde obě strany dobře vnímají, že je dobré spolupracovat, protože eh, jsou to témata, která spadají do spolurozhodování a jsou vysoce na našem seznamu priorit. Je to příležitost, jak se pobavit, jak se snažit zodpovědět na vaše dotazy a nepochybně si ozřejmíme stanoviska jedních a druhých k řadě věcí. Dovolte nejprve představit náš program. Máme čtyři hlavní priority. Tak úplně nejdříve. Samozřejmě, uplatňování reformy hospodářského vládnutí. Já myslím, že je obrovsky důležité ukázat, že Evropská unie není jen nějaký rozhodnutí přijímající mechanismus, ale že se zároveň velice účastní e, implementace pravidel, e, která mění způsob, jak jsou věci řešeny. Takže my pracujeme velice důsledně s takzvaným six-packem, v rámci kterého hrají parlamenty velmi důležitou roli a také spolupracujeme s evropským semestrem. Pak jsou to finanční nařízení, tedy máme celou řadu společného, dlouhý výčet eh, věcí, na kterých pracujeme. Za třetí posilování spolupráce v oblasti daňových záležitostí. Vy víte, co máme před sebou a o tom řeknu pár slov později. Ale zároveň také jde o to, abychom zajistili soudržnou pozici Evropské unie v rámci G20. Myslíme si, že je skutečně důležité zajistit, aby G20 byla důkladně připravena a aby každý stát měl eh, skutečně eh, hmatatelný pocit, že je součástí mandátu a eh, pravděpodobně co nám zabere hodně času, je otázka e, rozhodnutí e, z 9. prosince. Parlament sleduje diskuze o fiskálním e, paktu a dnes budeme doufat, že to tedy dojde dál a že budeme moci věci posunout od toho 13. ledna. Jde o to prokázat eh, fiskální udržitelnost a hospodářskou stabilitu, podpořit růst a vytváření pracovních příležitostí mechanismus, eh, který jsme všichni chtěli odstartovat, eh, měl zajistit nebo má zajistit, aby tady existovalo vyšší procento důvěry mezi evropskými eh, státy. Pokud bude lepší a vyšší důvěra, tak lidé budou více investovat, bude tedy na to reagovat jak trh, tak spotřebitelé a podniky. Na pořadu jednání zítra jsme uvedli otázku růstu, protože rovněž, protože se domníváme, že opravdu fiskální konsolidace jako taková není postačující. My ji potřebujeme, ale zároveň musíme diskutovat také o tom, jak toto provést chytře, jak to provést moudře, jak zajistit, abychom při tom realizování fiskální konsolidace také zajišťovali růst. Musíme nastolit klima důvěry, musíme zajistit, abychom e, investovali rozumně a snižovali náklady pouze tam, kde to je opravdu nutné. Takže silnější fiskální koordinace a kromě toho, a je to s tím spojené, jsou tady jednání o těch dvou nových návrzích komise v Evropský slang jim říká takzvaný tupek, dvojbalíček, a jde o to, abychom zajistili, že máme společná ustanovení pro rozpočtová plány a společné přístupy k zemím, které jsou e, nebo budou v potížích. A v tomto směru pracujeme velice soustředěně e, i s, a těsně s Evropským parlamentem. Takže ECOFIN by to měl projednat v únoru a poté bychom měli e, věc projednat s Evropským parlamentem. Je velmi důležité pro dánské předsednictví, aby e, tato spolupráce šla e, směrem k posílení rámce v oblasti koordinace. A to půjde po dvou liních. Nejprve je tady ta výroční zpráva. Musíme zajistit, E, také propojení s březnovým summitem. Zítra budeme mít první diskuzi, pak budeme v únoru pokračovat a pak vlastně bude diskuze těsně před březnovým jednáním, to znamená, půjde o to, aby Evropský parlament a jeho případné připomínky byly vzaty v úvahu a to si myslím, že je zárukou lepší diskuze a lepším, eh, tedy následnými, lepšími následnými kroky. Za druhé, eh, tady se jedná o přístup v oblasti toho finančního nařízení či finanční regulace. My jsme opravdu stáli o to, aby všechny věci byly na stole, abychom se opravdu projevili jako někdo, kdo se eh, poučil eh, z toho, co, k čemu došlo v roce 2008. A v oblasti finanční regulace je parlament zvlášť důležitý. My eh, dáváme velký význam kapitálovým požadavkům bank, eh, regulaci ratingových agentur. Tady vycházíme z toho, k čemu dospěla rada a k čemu vlastně dospěla rada v souladu s parlamentem. A pak jde o to, abychom pracovali na stávajících a přicházejících pozměňovacích návrzích eh, v této oblasti, které eh, nám přicházejí ze soukromého finančního sektoru. V tuto chvíli, a pravděpodobně to řada z vás ví již do eh, podrobna, pracujeme na tom, abychom uzavřeli trialog o nařízení takzvané IMIE o finanční regulacích takže o takzvaném DGS, Deposit Guarantee Scheme, bychom rádi to jednání uzavřeli co nejdříve. Doufejme, že se nám to podaří. A v neposlední řadě dovolte, abych řekla, že pracujeme také ještě na celé řadě dalších eh, finančních eh, regulačních iniciativách. Je to nejprve eh, takzvaná směrnice MIFID a MAA, o e, zneužívání. Pak samozřejmě je tady otázka spolupráce v oblasti daňové, to je také na pořadu e, jednání. A pak je tady ještě dalších e, několik věcí, které bychom chtěli posunout ku předu. Jednu věc bych zmínila především. Je to směrnice o zdaňování energetiky, protože to hraje opravdu zásadní roli pro dosažení ambiciozních cílů Eh, Evropské unie v oblasti energetiky. Kolem toho se hodně diskutuje a my se budeme snažit to posunout a zajímaly by mě v této souvislosti i vaše návrhy. Rovněž chceme dále pokračovat v práci ohledně eh, daně, zdanění finančních transakcí. A kromě toho samozřejmě eh, komise chce tady e, zavést společnou konsolidovaný, společný konsolidovaný daňový základ. E, řada firm pracuje ve vnitřním trhu, takže vlastně vědí, že toto je, jsou nutné kroky, které musíme provést. A poté, co to bude všechno hotové, tak doufáme, že naše priority, co se týče těch e, Eh, zastoupení Evropské unie eh, jsou dodržovány. Nám jde o to, aby Evropská unie byla vnímána jako instituce, která hovoří jedním hlasem, která eh, postupuje soudržně. Já myslím, že to je hrozně důležité. A také to při, zpívá k tomu obecnému pocitu, že Evropská unie 27 pracuje a pracuje velice tvrdě na tom, aby prokázala, že můžeme realizovat určitý pokrok. Tady samozřejmě jde o to, abychom se posunuli v debatě o tom, co je Evropská unie, co je evropská identita, jak je to s eh, tím fiskálním paktem v Evropě 7, 26. Eh, Musíme se snažit pracovat se 27 členskými státy a s Evropským parlamentem. To nepochybně může e, udržet evropskou identitu pro nás, pro všechny. Takže já se těším na práci, která před námi leží a samozřejmě se těším e, na pokračování e, tohoto jednání, protože paní předsedkyně hovořila velice slibně. No, mluvím ze zkušenosti. A teď tedy e, mluvčí či koordinátoři jednotlivých frakcí. Takže kromě koordinátorů, které mám na seznamu, je tady ještě Astrid, Fildo, e, Ali, Ali Schmidt, e, Roberto Galtieri a e, kolega Fritz. Ještě někdo? Ani už jste na seznamu. Takže Jean-Paul jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní ministrině. Eh, dovolte, abych vás přivítal a současně vám popřál eh, šťastný rok 2012 eh, a především to první pololetí, aby bylo dobré. Ale s tím, co jste tady ohlásila, určitě nebudete mít čas se nudit. V každém případě jsme rádi, že dánské předsednictví projevuje tak takovou odhodlanost, že se všechny tyto věci schválí eh, v době, která je tak důležitá pro Evropu. Já eh, nechci ani klást otázku, toho udělají určitě další kolegové, jenom se chci vyjádřit k tomu Tupacu. Eh, paní Ferrera a já jsme zpravodaji k jednomu z těch textů. A chci vám říci, jak eh, na tom chce parlament pracovat, alespoň jak já se chci pokusit pracovat. Za prvé, eh, chceme dělat konkrétní věci, které budou přijatelné pro obě strany, čili přečno pro všechny tři strany, eh, komisi, radu i parlament. Asi nemá smysl snažit se dojít, zajít příliš daleko a nějak izolovat radu. Rada musí vyjádřit své stanovisko, třeba ho trošku zmírní. Za druhé, do těchto dvou textů bychom chtěli zařadit maximum eh, bodů, které jsou v mezinárodních dohodách, které vytvářejí dosti složitý právní eh, systém Evropy. Myslím, že to je možné snadno tam zařadit část eh, bodů ze smlouvy do obou těchto textů, do klasických Eh, evropských právních eh, textů, tak jak to předkládá komise. Pokud jde o to zlaté pravidlo, to je určitě věc eh, dohody mezi vládami, což má samozřejmě také místo v mezinárodních smlouvách. Možná i trošku překvapím, když řeknu, že bych chtěla navrhnout, aby se tady vzalo v úvahu zvláštní právní režim pro ty země eurozóny, které mají problémy. Eh, jak podobně jako to existuje eh, pro podniky, které mají eh, problémy. Podobně i my můžeme s něčím počítat takovým pro zemi, něco jak, jako to, čemu se v Americe říká Chapter 11. A já myslím, že ten právní rámec ta situace nás vede k tomu, abychom měli i některé novátorské myšlenky. Tolik tedy, paní ministrině, eh, co jsem k tomu chtěl říct já. Chceme pracovat pragmaticky a účinně. Několik otázek dáme na jednou. Prosím, další. Děkuji, Sharon. Paní předsedkyně rady, vítám vás do našeho výboru také jménem eh, SAD a hodně štěstí v tom všem, co chcete podniknout. Vždycky je dobré řešit eh, problémy eh, tím, že se nějak rozdělí. A já bych řekl, že tady slyším od vás velmi správné argumenty a může to být i užitečné jako paradigma pro nadcházejících šest měsíců. Já to schnu do svých slov, když řeknu, Eh, utrácejme rozumněji a na druhé straně eh, dělejme úspory, které jsou nutné, ale dělejme je opatrně. Takže to, myslím, eh, tak schnuje to, co jste vy tady řekla, že chcete dělat. Já bych to řekl, že je to velice dobrý slogan, velice užitečný slogan. Můžete mi pomoci říci, jaké relevantní body fiskálního kompaktu nás přivedou k takovému naplnění tohoto hesla a jaké body můžeme použít, abychom v praxi realizovali, co jste právě řekla. A měli bychom spíše jít cestou roční analýzy růstu jakožto nástroje, Eh, abychom trošku naplnili to vaše heslo. Jistě chápete, co chci říci. Eh, je to otázka soupeření, metodologií. Když eh, vezmeme na jedné straně ujednání mezi vládami a na druhé straně evropský právní předpis, neměli bychom tedy spíše použít zralý přístup struktury více úrovňového řízení v Evropě? Můžete tedy trošičku ještě objasnit ty různé otázky, které bude třeba na, na vhodným způsobem vyřešit. E, a opět e, samozřejmě není nutné a není povinné použít metodu roční analýzy růstu v této době. a paní ministrině odpoví na tyto otázky. Já e, vezmu ty otázky tak nějak e, v tom pořadí. E, možná je i lepší, když se odpovídá hned na otázky, abyste neměli pocit, že ty otázky neodpovídám. V každém případě děkuji za otázky. Otázka e, účinný a pragmatický. Ano, to je velice důležité spojení dvou e, adjektiv e, v tom, co chceme dělat. Teď máme určité mechanismy, které budou fungovat společně. Máme velkou reformu, six-pack, evropský semestr a tak dále. Vy to znáte ještě lépe než já. A pak tady máme ten mezivládní proces, který eh, vlastně přebírá hodně z eh, nařízení, které dobře známe. To znamená, že národní parlamenty budou v národní legislativě vlastně vyjadřovat to zlaté pravidlo a eh, stanoví, co se stane, když nebude zlaté pravidlo respektováno. Musíme mít také jistotu, že e, tyto věci navzájem se nějak nebudou vyvracet, že půjdou stejným směrem, že nebudou také v rozporu e, se smlouvou. Také fiskální kompakt dělá určitý pokrok a je e, to je mezivládní dohoda, takže se snaží být co nejvíce v souladu se smlouvou. Dále vy jste, pane Bulmane, schrnul mé vystoupení slovy Eh, vynakládat peníze rozumně a dělat škrty opatrně. A řekla bych, že to platí i tam, eh, kde se vynakládají prostředky z evropského rozpočtu, protože přinejmenším jeden motor růstu eh, je důležitý a sice věda a výzkum. To by měla být velice vysoko postavená priorita. A možná to není otázka eh, řešit, co použít za roční analýzu růstu nebo mm, fiskální kompakt. Já bych řekla, že obě věci jdou ruku v ruce. Zítřejší program ECOFINu má, očekává od ministrů to, že se vypracuje uh, Eh, postup moudré konsolidace, jak postupovat i v jednotlivých zemích. Ano, víme, že musíme konsolidovat, abychom vytvořili důvěru, ale současně musíme vytvářet také důvěru, abychom mohli uh, Eh, vytvářet pracovní místa a zajistit budoucí růst. Já jsem si jistá, že bude celá řada různých eh, nápadů, eh, protože země mají různé politiky, ale jednu věc máme i společnou a sice konsolidace. Je zapotřebí, aby evropská ekonomika byla stabilnější, aby rostla ekonomika, aby rostla zaměstnanost, protože... Hmm, Eh, ten velice nízký růst, který tady je, ten určitě bude velice důležitý v diskusi, abychom věděli, jak zajistit eh, růst eh, i v kratším výhledu, nejen středně dobém a dlouhodobém výhledu. Ano, děkuji. Mám tady další jména na seznamu Silvie. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, paní ministrině. Děkuji, že jste mezi nás přišla. Přeji vám hodně štěstí. Dovolte dvě poznámky z mé strany. Za prvé, mezinárodní dohoda eh, přebírá část six-packu. Já jsem byla jednou ze zpravodajů a vidím velice dobře právní argument, který říká, eh, protože v six-packu není všechno, tak ty části, které tam nejsou, ty jsou oslabeny. Já bych ale chtěla upozornit, že jsou tady dvě inovace v Sixpacku, které velice leží na srdci parlamentu. A přála bych si, aby předsednictví opravdu toto zdůraznilo, že když bude smlouva mezi 25 či 26 zeměmi, není možné oslabit tyto aspekty, kterými jsou eh, kontrola makroekonomických nerovnovách, deficitů, přebytků, to znamená nemoralizovat, ale zabývat se ekonomikou, eh, sledovat všechny makroekonomické nerovnováhy. A druhá věc, kterou jsme tady zdůraznili, to je ekonomický dialog. Že když je tady určitá automatičnost, ale musí být také určitá diskuse. Eh, občané v automatičnosti vidí eh, vítězství technokratů, kteří prostě zmáčnou tlačítko. A je třeba, aby to doprovázela i diskuse. To je moje žádost, ať si rada uvědomí, že aspoň já si to myslím, budovat na tom, co už bylo vytvořeno parlamentem i radou dohromady a nevidět, ne, nevytvářet dojem, že se vlastně vracíme k primitivnější koncepci disciplíny. My jsme vedli boj za disciplínu, ale to není důvod, proč je něco jiného cestou potlačit. Druhá věc, která se týká vlastně vaší země. Vaše země je vždycky uváděna jako příklad a to je moc dobře, že máte předsednictví eh, v eh, flexice, flexikurita, zaměstnanost. A já bych řekla, co konkrétně navrhujete nebo navrhnete na těch nadcházejících samitech? Aby se nedával pouze danský příklad za vzor jiným, ale aby se pragmaticky postupovalo. <clears throat> Navrhovali se řešení pro naše občany, kteří potřebují najít cestu v tom bludišti trhu práce. I could, I, I, we have an awful lot of... Je tady opravdu mnoho otázek a já si myslím, že když to nebudeme brát po dvou nebo po třech, tak budeme mít problémy. Eh, takže ta, zatím máme koordinátory za ECR, Kay Swinburne, Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministrině za to, že jste přišla do našeho výboru um, tak brzy. Už jsme tady diskutovali o infrastruktuře trhu a o legislativě k této věci, uh, která bude řešena za vašeho předsednictví a já se jako ostatní uh, tady uh, řeším uh, trialog a dnes dopoledne jsme k tomu měli zasedání a já jsem velice vděčná předsednictví um, za to, že mi vyšlo vstříc, pokud jde o začátek a myslím si, že bychom z toho měli vyvodit určité závěry, ehm, pokud jde o MIFID, CSD a tak dále, tak eh, ty věci, které tam budou řešeny, to bude vycházet z toho, eh, co jsme už ehm, dělali v posledních 18 měsících. A já mám pocit, že členské státy začínají být ochotny měnit eh, svůj názor a někdy jsou nekonzistentní. A obávám se, že je tady eh, nový přístup k tomu, eh, jaká by tedy měla být eh, ne, pravomoc v určitých otázkách a eh, můj členský stát tady samozřejmě, pokud jde o ECIS, má určité problémy a já samozřejmě, nebo já osobně to nevnímám jako problematické, ale jak řešit některé ty věci, když některé členské státy objeví, se objeví s novými obavami, jak je možné tyto velké věci protlačit eh, nebo prosadit a eh, potom je tady tato drobnější věc a nemůžeme tam dosáhnout dosahu tak, jak se, eh, do souhlasu, tak schody, tak jak je možné se shodnout na těch složitějších záležitostech. Je velice těžké Eh, to tady eh, velmi přesně zanalizovat. Ty věci už se zkrátka staly. Máme šesti balíček, evropský semestr a eh, také jednáme o fiskálním kompaktu. A taková ta situace zkrátka je. A podle mého názoru se prostě musíme rozhlédnout, zjistit, jaká ta situace je a přijmout ji takovou, jaká je. Velmi důležité také je, abychom zajistili eh, politickou eh, diskuzi a vedle toho také diskuzi o změně smlouvy, o nových eh, rozhodnutích, protože jinak by to mohlo dopadnout tak, že se nedohodneme na tom, co chceme dosáhnout, nebo nebudeme o tom dostatečně mluvit. Eh, pokud jde o rozpočet na tento rok, tak jsme se snažili, aby byl konsolidovaný a zároveň, aby tam byly investice, protože si myslíme, že to je velmi důležité, abychom měli eh, ekologickou eh, ekonomiku, ale je zároveň potřeba investic do infrastruktur, eh, protože eh, samozřejmě jde o pracovní místa, pokud je o budovy a tak dále, a i do budoucnosti, protože eh, budeme mít lepší dopravu a celou řadu dalších věcí. Eh, samozřejmě, že nemůžeme vyřešit eh, úplně všechno, ale můžeme alespoň přispět, můžeme říci, že tady budeme mít eh, současně určité priority a zároveň konsolidaci v konkrétních věcech, jako například zelená Evropa, vzdělávání, výzkum, a to jsem zmínila jenom tři. Já Souhlasím s tím, eh, že eh, teď je potřeba mít konkrétní závěry, je tady ještě několik otevřených eh, otázek. Všichni se snaží teď to nějakým způsobem dopracovat, určit ten další směr a pokud se nám podaří dospět ke kompromisu, tak možná to nebude tak, jak bychom si všichni představovali, ale bude to kompromis a teď je na čase, abychom už k němu dospěli, protože to je to čeho budeme potom dále vycházet. A ehm, ehm, Není, je také potřeba zajistit, aby se 27. Eh, scházela, aby byla ochotná dohodnout se, najít kompromis eh, k tomuto návrhu. Eh, byl by to také velmi dobrý signál pro trhy a pro občany, že jsme schopni se dohodnout a rozhodovat. Sven? So, um, first, uh, Děkuji. Eh, chtěl bych vás přivítat také za skupinu zelených v tomto výboře. Už jsme měli možnost osobně spolu hovořit. Já vám velmi děkuji za vaši návštěvu. Přeji vám mnoho štěstí do vašeho předsednictví. Pravděpodobně eh, budete mít eh, nejobtížnější část. Přeji vám mnoho štěstí a mnoho moudrosti. Dále bych zmínil především dvě otázky, Jedna se týká nedávného návrhu eh, ministrů financí eh, Francie a Německa. Eh, ten návrh byl právě předložen a um, je to snaha oslavit Bazilej 3 a Eh, také pokud jde o eh, ratio zapákování, tak eh, tam je to velmi kritické. Bazilej 3, to by měl být minimální standard a máme tady členské státy, jako je například Spojené království, které by si přáli, aby se to striktněji provádělo a Zajímalo by mě, co si o to myslíte vy. Budete eh, se snažit, aby Basilej 3 eh, byla velmi striktně implementována a aby členské státy zacházely ještě dále, než jsou minimální standardy. Potom druhá otázka. Samozřejmě vítáme eh, váš postoj ke zdanění a že chcete tyto věci prosazovat. Nebyla to bohužel priorita pro všechna předsednictví a my jsme velice potěšeni, že vy se na to zaměřujete, ale bohužel uh, tady chybí jeden návrh na vašem seznamu a to je FTT a já bych eh, chtěl vědět, jestli tady také budete tyto věci prosazovat, aby to bylo implementováno a byl nalezen konsensus na radě a eh, zda eh, už máte nějaké úvahy k tomu, jak uvolnit blokaci v radě. Jaké cesty by tady byly otevřené na co budete eh, tlačit. Potom eh, poslední věc, to není otázka, ale komentář. Um, my zelení máme samozřejmě vždy rádi duhu ale, a pestrobarevnost, ale pokud jde o mír, emír, tak teď je tady Eh, obava, eh, že to bude oslabeno ze strany některých členských států, protože ty nechtějí, aby eh, tato, aby evropské agentury dohledu měly určité pravomoce. Ehm, a my bychom velmi uvítali, kdybyste mohli prosazovat silné pravomoce na evropské úrovni v těch věcech, na kterých eh, už jsme se dohodli. From... Nevidím, že by z GUE se někdo hlásit, eh, hlásil. Na řadě je Astrid. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní ministrině, vy jste ve svém úvodním slově zmínila otázku zdaňování energetiky a řekla jste, že tento návrh bude eh, hrát zásadní roli, abychom se eh, vypořádali s výzvami, které představují klimatické změny. Tento návrh směrnice o zdaňování energetiky, eh, pro kterou jsem v rámci tohoto výboru spravodajkou, moc nepokročila na úrovni rady, alespoň takové jsou mé informace. Hodně členských států vzneslo zásadní výhrady, principiální výhrady. Někteří kolegové z socialistické frakce i z mé vlastní frakce přišli s pozměňovacími návrhy, jejichž cílem je tuto směrnici prostě hodit pod stůl. Já bych ráda věděla, zdali dánské předsednictví skutečně počítá s tím, že se v této věci nějak výrazně postoupí ku předu, na rozdíl od předsednictví předchozích. Pokud ano, pokud si opravdu myslíte, že můžete tady nějaké úspěchy eh, jakých úspěchů dosáhnout, tak jak chcete postupovat, abyste překonali tu velmi výraznou opozici. Já osobně zatím nevím, jak tedy e, najít nějakou většinu, samozřejmě ne pro návrh komise, ale pro můj vlastní návrh. A mimochodem pro návrh komise tu žádná většina také není. E, zajímalo by mě, na jaký kompromis tak asi míříte, protože ono je zapotřebí vědět, které, jaké budou inflační e, důsledky e, návrhu komise e, především pokud bychom přistoupili na zásadu přiměřenosti, tak jak je vznesena. Táži se, já osobně jsem proto, aby se zvedly minimální výšky, ale nemohli bychom opustit ten princip přiměřenosti, protože právě tento princip bude mít obrovský důsledek na zvyšování cen, především e, pro diesel. A vy osobně jistě znáte jaké je stanovisko automobilového průmyslu a dalších zúčastněných stran, co se tohoto problému týče. Takže mi to prosím řekněte. Říkáte, že to je eh, určitá i sociální role. Máte tedy nějaké návrhy, které by mohly eh, radu eh, s nějakým způsobem združit. Mohli bychom ty naše dva návrhy možná dát dohromady. Já bych zase třeba přesvědčila parlament, i když my samozřejmě přicházíme pouze se stanoviskem, nemůžeme vám nic diktovat. Vy ho můžete to naše stanovisko přehlédnout, ale snažíme se být konstruktivní, protože já bych také mohla jednoduše říct, přijímáme pozměňovací návrhy pana Goebbelse a pana Laka a bylo by. Uh, uh, tak nejprve k eh, tomu zdaňování energetiky. Já eh, musím říct, že eh, mě velice těší ta silná vůle dospět ke kompromisu Eh, já si dobře uvědomuji, že i když mám řadu iluzí, tak v tomto směru si nedělám iluze, že bez změn se to podaří nějak eh, prosadit. Teď jde o to, eh, jak ten kompromis sestavit a kde nejlépe ho, jak nejlépe ho formulovat, protože, jak jste sama řekla, není to skutečně nějaký nekontroverzní návrh Eh, jde o to sladit zájmy jedněch i druhých. Eh, jsou tady určité konkurenční eh, tlaky a situace. Tady nejde jenom o většinu, tady skutečně jde o jednomyslné hlasování, pokud to má být daňový návrh, takže já skutečně budu hodně, hodně ráda, když v této věci budeme spolupracovat. Za druhé, o těch kapitálových požadavcích. Tady zatím musím říct, že neznám podrobně pozornosti toho francouzsko-německého návrhu. E, jak vnímám kom- návrh komise? Připadá mi poměrně vyvážený. E, jistě jsou tady různá stanoviska. E, někteří jsou přísnější, jiní ne až tolik, ale budeme se muset do toho pustit, budeme to muset dopracovat v těsné součinnosti, protože vezměme to tak, že už opravdu hodně dlouho diskutujeme o tom, jak uplatňovat Bazilej 3 v evropském kontextu a bylo by dobré v této věci postoupit ku předu. Takže já se budu zabývat tím francouzským a německým návrhem a budeme přemýšlet o tom, jak eh, předložit kompromis, který by nás posunul. Ale vycházíme z toho, jak jsem řekla, že návrh komise je návrhem vyváženým a na tom budeme stavět. Zmínila jsem se o e, dani z finančních transakcí. E, budeme na tom pracovat, podobně jako budeme pracovat na řadě dalších návrhů. Je to výsostně politická záležitost, to jistě. A pokud by o to státy stály, tak e, budeme na této agendě pracovat dál. Ale tady prostě si nemyslíme, že nějak výrazně změníme stanoviska zemí eh, členských států, ale budeme na tom pracovat, protože možná, že přijdou, eh, že se tady objeví nové, nové myšlenky, nové návrhy to, co bylo položeno na stůl, je teď, pro, eh, je teď analyzováno a doufejme, že dojde k skutečné politické diskuzi, až to bude eh, návrh již eh, tedy plnohodnotný. Co se týče Emir, tak to je přesně věc, o které teď diskutujeme. Přemýšlíme o tom, zdali to můžeme rychle uzavřít. Takže já děkuji za informace k této záležitosti. A to je všechno. Předsedkyně, děkuji. Jsou tady ještě další ruce, které směřují vzhůru. Budu vám muset teď eh, oznámit, že tedy je to všechno. Je tady Fiedor Ani, Ali, Ole Schmidt, Roberta Galtieri, eh, eh, pan Ivo Strejček, Lisa Ferrero a pak je tady jeden poslanec z jiného výboru. My vás vezmeme do seznamu, pokud bude čas, protože čas nemusí nutně být. Takže nejprve Fjedor. Děkuji. Ano, paní ministrině, já vám samozřejmě přeji maximálně úspěšné předsednictví. Rád bych tady zmínil eh, jednu věc, kterou eh, bych, o které bych vás chtěl informovat. My jsme dostali zprávu od Evropské komise která se zabývá programu Fiskas na rok 2013 až 2020. Evropská komise teď sloučila vlastně daňový program, což je program eh, na podporu eh, fiskální administrativy v eh, členských státech, odborná příprava, spolupráce a tak dále, a také program v oblasti celní administrativy. My víme, že v radě je několik členských států, které chtějí rozdělit program FISCAS, aby tomu bylo tak, jako v předchozím období. Na jedné straně e, program pro oblast daňovou, na druhé straně program pro celní oblast a tvrdí, že to sloučení není dobré. Já se vás ptám, Zdali byste eh, mohla na eh, tuto eh, jak, jestli byste se mohla tímhle zabývat a co nejdříve dospět k nějakému rozhodnutí na úrovni rady. Děkuji, Šarona, paní ministrině, děkuji. Tady jsem, tady. Děkuji vám za úvodní slovo a přeji vám hodně štěstí do vašeho předsednictví. Já se obávám, že budu muset trošku své věci zdůrazňovat, eh, protože jsem zpravodajka na dáně z finančních transakcí a eh, trošku budu muset rozvést to, co eh, řekl Sven ve své otázce na vás. Já se ani tak nebudu vlastně věnovat pozici předsednictví, jako spíše k pozici Dánska. Zdá se, že Dánsko spolu s třemi dalšími členy EU, Spojené království Švédsko a Česká republika, vytvářejí skupinu zemí, které se velice brání návrhu komise na eh, daň EU na finanční transakce. Já tedy eh, říkám, je to, eh, je to námitka principiální vůči dani na úrovni EU, nebo máte nějaké jiné Eh, námitky spíše k té konkrétní podobě, jak je ta daně formulována v návrhu komise. A za druhé, myslím, že tento návrh je velice kompatibilní eh, s vaší sociální agendou, která je jednou ze čtyř priorit dánského předsednictví. Protože jste zdůraznila i premiér to zdůraznil minulý týden ve Štrasburku, že vytváření podmínek pro sociální spravedlnost, pro spravedlivější eh, rozložení nákladů, pro zabránění další možné krizi, eh, to všechno je také otázka eh, daně z finančních transakcí. A proto se ptám, zda eh, by pro zemi, která eh, má tak silné námitky na vytváření společného základu, bylo by tedy možné vytvořit eh, tedy ten společný základ, aby se tento návrh náležitě projednal. Děkuji. Uh, yes. Ano. Děkuji za to, že upozorňujete na otázku finančních a celních záležitostí. Já to úplně přesně nevím, ale eh, víme, že tady musíme věnovat pozornost této konkrétní otázce. Za druhé, já velice děkuji za pozornost, ale myslím, že eh, otázky daně z finančních transakcí eh, jsou mnohem nuancovanější než jenom pozice skupiny eh, jedněch zemí a pozice zbyt ostatních zemí. Prostě v rámci jednání ECOFINu může být velmi mnoho pozic, můžou tady být pozice velice proti, pozice velice pro a pak ostatně mezi nimi dvěma jakákoliv další pozice a my e, prostě musíme postupovat tak, jak se vždycky postupuje, to znamená provést technické posouzení, e, co e, hovoří pro jedno, co hovoří pro druhé, a pak vést politickou diskusi na tomto základě. Myslím, že je zcela jasné, jaká je úloha předsednictví, ať už je názor dané země jakýkoliv, Čili jistě musíme brát toto všechno v úvahu, protože v opačném případě bychom eh, nes, nes, nerealizovali úlohu předsednictví. My přece musíme vést politickou diskusi a eh, náležitě celou věc eh, objasnit, mít technické posouzení a pak postupovat podle našeho nejlepšího posouzení které tady bude. Děkuji. Olin Pakoli Schmidt. Já se omlouvám, že stále ještě hovořím o daní z finančních transakcí, ale myslím, že by bylo eh, dobré v této věci vysvětlit eh, otázka principu eh, takové, vy totiž máte v Dánsku 5-6% daně v této oblasti, čili já myslím, že to není jenom technické posouzení. Úloha předsednictví je trošičku um, důležitější, nebo jde trošku dále. Vy musíte předkládat určité návrhy, určité nápady, náměty na stůl. Ehm, budete jistě vést o této otázce velice ehm, důležitou kampaň. Není to pouze otázka technického posouzení celé věci. A já určitě vás podpořím v této věci, protože vy v principu máte svou vlastní daň z finančních eh, transakcí a bylo by možné něco podobného zavést i v EU. Eh, vy, paní ministrině, máte opravdu velice zajímavý životopis. Eh, jste například členkou výkonného výboru v UNICEFu, ale také v Fondu pro zastavení hladu v Africe, kampaň v hm, západní Africe a podobně. Čili já myslím, že Tady bude velice důležitý postoj k nařízení a směrnici v oblasti spekulací s hlavními komoditami. Jak zastavit takovéto spekulace a tím pádem jejich dopad na krize v rozvojových zemích? Ole? Děkuji, budu mluvit švédsky protože dánština, švédština jsou eh, skandinávské jazyky a eh, docela si rozumíme. Děkuji, paní ministrině, že jste přišla a že jste prezentovala své návrhy jakožto švédský liberál. Myslím, že mohu říct, že jsem velice rád, že jste přišla mezi nás. Eh, mám několik otázek. Jednak máme tady ten takzvaný fiskální kompakt. A zdá se, že Dánsko by se toho mohlo účastnit. Ptám se, proč? Proč jste ochotni připojit se k tomuto? My ve Švédsku teď diskutujeme o přesně stejné věci a není ještě většina eh, definována pro pokračování. A já se tedy ptám, proč vy jste připravena se, vy jste připraveni se v Dánsku pustit touto cestou. Dále co se stane se zeměmi mimo eurozónu? Budou se moci zúčastnit, budou mít verzi opt-in? To je velice důležité, protože i když patří či nepatří do eurozóny, je třeba mít možnost účastnit se schůzi a mít možnost podílet se na tomto paktu eh, finanční stability. Dále já jsem členem skupiny, která pracuje na směrnici CSD. To není jednoduchá věc. Dánské předsednictví, ptám se, je připraveno opravdu intenzivně pracovat na této věci? Vy jste konkrétně řekla, že otázka záruk eh, se musí probírat. Já myslím, že eh, směrnice se eh, CSD je velice důležitá, protože jde o rozdělení finančních zdrojů mezi malé a střední podniky. Takže je to velice důležité. A dále jste v úvodu řekla, že jste připravena na to, aby daň z, transakčních, z finančních transakční byla na pořadu jednání. A já se ptám, jste i připravena eh, vytvořit konsolidovaný daňový základ pro podniky? Děkuji. Tak nejdříve bych chtěla říci, že je velmi vítané, abychom měli otevřenou diskusi o tom, jak zdanit finanční sektor, protože zdá se, že je tady jistý zmatek eh, ve věci eh, daně z finančních transakcí. Pokrývá to mnoho různých možností, mnoho různých věcí, mnoho věcí to může pokrývat. Není to úplně přesná diskuse. A jak bylo uvedeno, máme řadu taxí, eh, řadu daní v Dánsku eh, v této oblasti a podle našeho názoru eh, nemá smysl z toho dělat ideologickou otázku. Možná, že by opravdu pomohlo, kdyby se vedla neideologická diskuse o tom, jak zdanit finanční sektor, protože to, co nás čeká, směrnice tady navrhovaná. To by, nás mohlo, to by nám mohlo pomoci zabránit do budoucna takovou finanční krizi, takové finanční krizi, které, kterou prožíváme nyní a která má tak hrozné dopady. Je velice důležité, aby Eh, tady na jedné straně je otázka mm, návrhu komise, ale ten návrh nesmí zastínit práci, eh, kterou provádíme o capital requirements, eh, MIFID a dalších aspektech, protože my musíme mít jistotu, že finanční sektor je zdravý, dobře regulovaný, je tam rovné zacházení, všecko je tam jasně definováno. Myslíme, že je velice důležité z tohoto vycházet nebo toho dosáhnout. Jinak nedosáhneme svého cíle. Když se podíváme do různých zemí, tak eh, eh, je pravděpodobné, že různé země budou zdaňovat finanční sektor různým způsobem. Eh, velice důležité je, aby v nadcházejících měsících se regulovalo jednotněji, abychom zabránili možnosti další krize. A já myslím, že na tom se můžeme shodnout velice jsem otevřena takovému postupu, ale ne pouze se omezit na diskusy o daní z finančních eh, transakcí. Pokud jde o konsolidovaný základ eh, podnikové daně. Ano, to je eh, krásně formulováno. Já plně sdílím váš přístup k tomu, jak je to důležité také eh, myslím, že to je obtížné, protože země mají různé situace, mají různé eh, daně, různé základy, proto je ta diskuse obtížnější. Ale my se pokusíme v tom pokročit, eh, dosáhnout konsensu a budeme vás s vámi úzce spolupracovat na této věci. Druhý návrh směrnice o Investment Compensation Scheme to je jeden z návrhů, který by měl přinést větší stabilitu do tohoto sektoru, protože v určitým stabilním, jasným způsobem, nepříliš vyprofilovaným, by bylo dobré vědět, jak postupovat. A to je velice důležitý návrh. Není to ještě uzrálé pro rozhodnutí, ale chtěli bychom, bude-li to možné, to posunout dále dopředu. Dále otázka, proč by Dánsko se chtělo připojit k Fiscal Compact, ale to neříkám jakožto předsedkyně, protože tady v tom jakožto předsedkyně nebudu mít svou úlohu. Jak víte, je to mezivládní proces, který právě probíhá ještě nemáme definitivní text, takže vycházím z toho návrhu, který zatím je na stole, ale jsou tady tři velmi důležité věci. Za prvé, samozřejmě otázka eh, eura, ať už si to pomyslím cokoliv, tak eh, dánové tady mají opt-out a to musí být respektováno eh, na 100% za druhé, aby se to mohlo vůbec provést, protože nemůže, nebudeme měnit ústavu, Eh, kdyby to bylo protiústavní, nemohli bychom se připojit. A za třetí, ekonomické cíle musí být vypočítány stabilně, abychom tedy měli stabilní hospodářskou politiku. Já vím, že to neodpovídá na vaši otázku, proč eh, se připojit. Já jsem pouze uvedla podmínky, které by nám umožnily se připojit. Proč se tedy chceme eh, připojit? 9. prosince se eh, pravidla změnila. Teď víme, že je tady sixpack, eh, Pakt růstu a stability, další pravidla. Chtěli bychom mít jistotu, jak postupovat. Myslím si, že je dobrý eh, nápad i v naší národní legislativě říci, že postupujeme tak, jak říkáme, že chceme postupovat, když se tedy připojujeme k mm, tomuto ano, ale jen chce ještě stručně. Eh, vy jste se ne, nezmínila na mou otázku o, eh, o spekulacích ve věci komodit. Ano, ano, omlouvám se, říká ministrině. No, pro předsednictví, jakožto takové, je velice těžké eh, přednést takový návrh, jak víte, je to velice složitá otázka. Já doufám, že některé změny eh, v obchodování s deriváty, trošku posunou věci tímto směrem a budu velice ráda, když budu moci pokročit dál, pak pokud máte nějaké eh, náměty, jak postupovat. Ano, je to velice důležitá otázka pro všechny, je to důležité pro stabilitu a pro všechny, eh, kdo se na tom podílejí. Děkuji. Děkuji. Roberto. Grazie, signor ministro. Děkuji, paní ministrině. Eh, chtěl bych um, už um, předběžně se vyjádřit k, k některým věcem, o kterých se bude hovořit večer v rozšířené euroskupině a k fiskálnímu paktu. Myslím si, že je důležité vyjádřit to už v tuto chvíli, protože je jasné, že dánská vláda, eh, že vy tady zastupujete eh, právě na té eh, mezivládní úrovni a protože v tuto chvíli tam máte předsednictví, tak vás považujeme za instituci, se kterou by Evropský parlament měl mít zvláštní vztah, protože i my eh, se podílíme na tomto obtížném vyjednávání. Víte, že Evropský parlament eh, zaujal kritický eh, pohled k fiskálnímu paktu, ne proto, že bychom si mysleli, že je potřeba zavést rozpočtovou disciplínu, ale protože si myslíme, že proto, aby byla účinná, je potřeba vnitřní pravi, vytvořit vnitřní pravidla Doníváme se, že rozpočtová disciplína je nutnou podmínkou, ale sama o sobě nestačí k překonání krize. Přesto jsme se chovali um, při vyjednávání konstruktivně, aspoň podle mého názoru, a já jsem osobně velmi ocenil úlohu zástupců vaší vlády. Už se dosáhlo určitých zlepšení také díky Evropskému parlamentu. Uh, pokud jde o eh, konsistenci se zákony Evropské unie, eh, tedy článek 2 a 3, potom článek 13, a nebo také otázka eh, začlenění do smluv, článek 16. Ovšem je tady celá řada otázek, které jsou důležité a vyřešeny nebyly. Pro Evropský parlament jsou tyto věci rozhodující i proto, jak kritičtí eh, nakonec eh, k tomu budeme. Potom eh, jsou tady určité rozpory, například v článku 3, protože jde o to, že je nutné, aby úsilí členských zemí vytvořit určité zákony bylo v souladu s evropským legislativním rámcem. Žádná celá pět my bychom tady raději chtěli mít odkaz na kvantitativní parametry a teď se to asi bude ta upravovat a posteriori. A pak je tady ještě otázka kvalitativních aspektů. E, pokud tedy bude uplatňován článek 3 a pokud všude e, bude uplatňován kvalitativní e, cíl, parametr, tak to bude dvojsečné, Máme tady přece také strukturální problémy, deficit a já si myslím, že dnes večer se navrhne, že kvantitativní parametr by měl být sladěn s evropskou legislativou, tedy měli bychom tam zavést MTO a my tady očekáváme, že vaše vláda toto podpoří. Pro Evropský parlament je také důležité a eh, je to oficiální rámec, otázka samitu a přece není možné, aby už byly a priori stanoveny limity, hranice, ve kterých se budeme pohybovat, protože kdyby se to tak udělalo, tak by to porušilo eh, tu neformální stránku eh, tohoto zasedání. Potom otázka eh, příliš jednostranného zaměření. My bychom tady chtěli podpořit komisi, pokud jde o dopad bondů pro stabilitu to by bylo kompromisem a přáli bychom si, aby dánská vláda, dánské předsednictví eh, k tomu přistupovali pozitivně a chtěl bych vás požádat, abyste nám vysvětlila, jak hodnotíte nový článek 8.2, kde jde o sankce a o, o právní sílu? Jakou právní sílu podle vás eh, tyto uh, nové věci budou mít? Děkuji, slovo má Wolf. Děkuji. Eh, Sharon, eh, paní ministrině, chtěl bych srdečně poblahopřát eh, dánskému předsednictví k přípravě vašeho předsednictví. Vy jste rozdali brožurku, kde popisujete váš program, hovoříte tady nebo zmiňujete tady vaše potenciální partnery a je vidět, že k vaší práci přistupujete velice profesionálně. Uh, když globální finanční krize dosáhla svého vrcholu eh, po kolapsu eh, Lehman Brothers, tak bylo řečeno, že každý produkt, každý finanční eh, nástroj bude sledován podle jednotných pravidel. Dnes, o tři roky později, víme, že k tomu máme skutečně daleko. Jsou tady rozdíly mezi USA a Evropskou unii a má první otázka zní, budete usilovat o to, aby rozdíly mezi USA a Evropou byly co nejmenší, především pokud jde o otázky eh, Emir, Bazilej a tak dále. V rámci Evropské unie máme eh, také eh, rozdíly nebo spory, přestože hovoříme o tom, že chceme tahnout za jeden provaz. Myslím si, že například zákaz některých věcí pokud jde o operace mezi bankami, tady jsou rozdíly, členské státy někdy zvyšují administrativní břemeno při provádění legislativy a mě by zajímalo, jak k tomu přistupujete. Za druhé, slyšeli jsme od Uda Bulmana, že nejde pouze o to, abychom prováděli úspory, ale abychom se zaměřili na podporu růstu a zaměstnanosti. Vy jste si to také stanovili jako cíl. Mario Monti ve své zprávě pro komisi uh, ozřejmil, eh, že je potřeba završit vnitřní trh, ale my k tomu máme opravdu daleko, i když o tom neustále všude hovoříme. A jsou tedy stále velké viditelné nebo neviditelné překážky eh, na hranicích, pokud jde třeba o služby. A já bych si přál, aby vy jste eh, se na to zvlášť zaměřili, tak abychom mm, tyto věci eh, zvládli, abychom je dostali pod kontrolu. A dále musíme nutně některé věci sjednotit a centralizovat, pokud jde o finanční záležitosti. A občané to velmi často vnímají tak, jako že chceme vytvořit nějaký centralistický superstát, ale o to nám přece nejde. Je potřeba to provést tam, kde je to skutečně nezbytné. Eh, tam, kde nepotřebujeme tuto centralizaci, tak eh, tam bychom měli zrušit příslušné směrnice, mohli bychom říci, že to nepotřebujeme, že každý si to může upravit podle svého, tam, kde to potřeba není. A to by, myslím, pomohlo, pokud jde o důvěru občanů. Um, Děkuji. Eh, my bychom eh, byli raději, kdybychom diskutovali o zlatém pravidle a eh, také fiskálním kompaktu v rámci 27. Myslím si, že by to bylo lepší. A když dánský ministr pro energii a otázky klimatu cestoval do Durbanu a e, zažil tam, jak 27. dokáže spolupracovat a může se spojit. Samozřejmě, že výsledek z Darbanu není úplně ideální, ale je to dobrý výsledek a, a to díky tomu, že mimo jiné 27. spolupracovala. A máme tady rozhodnutí z 9. prosince a je to velmi pochmurné, protože my jsme tam právě v rámci 27. nespolupracovali. Byl tady proces mezivládní, ale taková ta situace zkrátka byla a teď na to navazujeme. Myslím si, že když se podíváme na ty různé e, návrhy, jsou to politické dohody a e, je to stále více e, právnický dokument, nebo je to složité a odklon od smlouvy nakonec nebude tak velký, jak eh, tady byly některé obavy. My se pokusíme udělat eh, všechno pro to, abychom se co nejvíce drželi smlouvy. Um, samozřejmě um, se budeme snažit co nejvíce se držet postupů, které jsou zakotveny ve smlouvě. Potom otázka um, zasedání. Ano, e, samozřejmě podporujeme to, aby e, signatářské strany se účastnily e, těch schůzí, kde se o tom diskutuje. To je přece přirozené a možná, že se nám podaří se dohodnout na tom už dnes večer, ale myslím si, že se bude o tom intenzivně diskutovat i příští týden, tedy o tom, jak se dále posunout s touto smlouvou, nejenom pokud jde o zasedání, ale také pokud jde o vztah s Evropskou unii jako takovou a pokud jde o metody Eh, které se používají. Souhlasím s tím, že jsou tady různé eh, rozdíly mezi USA a Evropskou unii, nejenom pokud, a spory tedy, eh, nejenom pokud jde o reakci na krizi z roku 2008, ale také pokud jde o finanční strukturu, jak to obecně funguje, banky, jak jsou věci regulovány. A já si myslím, že jsou tady určité rozdíly, nebo mm, kde to nemůžeme vyřešit, ale některé můžeme minimalizovat a mm, někdy i samozřejmě v rámci G20 bychom měli jednat s USA o těchto záležitostech. Samozřejmě e, mohou tady být rozdíly, e, ale přesto tady můžeme být rovné podmínky a, a to je to, co je důležité pro všechny. Souhlasíme s tím, že eh, vnitřní trh je eh, velmi eh, důležitou prioritou. To samozřejmě naleznete také v programu předsednictví, protože stejně jako vy, i my se doníváme, že další generace vnitřního trhu to je to, co může podpořit růst a dále také doufáme, že se tady povede eh, široká diskuze o růstu, eh, že eh, nepřejdeme pouze k závěrům, že stačí pouze vydávat peníze, investovat, protože to, kdyby stačilo, tak bychom měli v Evropě úžasný růst, ale to se nestalo. Takže je potřeba diskutovat o tom, jak konsolidovat moudrým způsobem, jak eh, pokročit s vnitřním trhem, jak zajistit eh, prioritu pro eh, výzkum a rozvoj a růst a o tom je potřeba diskutovat současně a když se nám to podaří, tak se nám podaří také pokročit Eh, já bohužel tady teď nemám před sebou, nebo nemám eh, zcela jasný přehled o tom, eh, jaká směrnice nebo nařízení už je přebytečné, ale zaměříme se na to. Okay, uh, I think I'll take... Dobře, takže já si myslím, že teď nastane chvíle pro tři otázky na jednou. Jogo, Ivo a potom Ole, takže prosím, Jogo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, nejprve dovolte, abych vám poblahopřál za vaše úvodní slovo. Musím říci, že to vnímám tak, že máte před sebou skutečně těžký úkol. K dispozici máte sotva 6 měsíců a já jsem konstatoval, že jste e, se také odvolala na nařízení o ratingových agenturách. Řekla jste, že je to pro dánské předsednictví důležitá věc. A v tomto nařízení e, se hovoří o více otázkách. A já s dovolením bych chtěl pohovořit o financování těchto ratingových agentur. Jak jsou vlastně financovány? Existuje model, eh, podle kterého to nejsou investoři, kdo financuje a já bych chtěl eh, vědět, co si o tom myslíte. Eh, jinde zase by to mohlo být tak, že investoři jako takový by agentury, ratingové agentury financovali. Co si o tom myslíte? Nebylo by to lepší? Moje druhá otázka se týká e, řízení e, dluhu e, v eurozóně. Evropská rada prostě přišla s určitými návrhy, měli jsme velká očekávání, ale teď leží na stole něco, co je opravdu pod úroveň toho, co jsme doufali. Takže jak si eh, myslíte, že tady eh, máme šanci eh, eventuálně uspět s stabilizačními bondy či jinými typy dluhopisů? Myslíte si, že tedy by eurozóna měla společně spravovat Eh, státní eh, obligace jednotlivých zemí. Nemyslíte si, že by úloha Evropské centrální banky měla být skutečně eh, širší, větší, než je stávající mandát? Evropská centrální banka by měla snad mít možnost být tím půjčovatelem poslední instance. Myslíte si, že by bylo dobré jít touto cestou nebo nikoliv? A pak ještě něco. Pokud bychom se zavázali k eh, koordinaci hospodářských politik s cílem růstu, já osobně jsem byl jedním ze zpravodajů k Sixpacku, eh, tak eh, nemyslíte si, že by zároveň bylo také zapotřebí Eh, zvážit koordinaci hospodářských politik mezi státy, které jsou součástí Evropské unie jako takové? Co o tom soudíte? Eh, paní ministrině, nejprve eh, musím říct, že jsem vás poslouchal velice bedlivě a musím ocenit její, vaší souhrné a podrobné schrnutí dánského předsednictví. E, samozřejmě teď není možné hodnotit výsledky vaší práce, ale já už teď musím velmi ocenit váš realistický přístup v celé řadě hodně složitých oblastí, kterých jste se ve svém úvodním slově dotkla. Konkrétně e, z toho vyplývají dvě pro mě velmi důležité věci. Nejprve je to otázka eh, směrnice o zdanění energetiky a druhá FTT. Vy jste na tyto dvě oblasti dostali celou, dostala celou řadu dotazů a já jsem neočekával, že řeknete více eh, k FTT. Eh, takže bych si opravdu vážil toho, kdybyste ještě eh, realisticky zhodnotila eh, své stanovisko k FTT. To je pro mě nejdůležitější oblast. Ole, jako další, děkuji paní předsedkyně, eh, vážená paní ministrně, dovolte, a bych vás i naším jménem přivítal. Jsme opravdu poctěni vaši návštěvou. Paní Luling už měla příležitost eh, si vzít slovo a já se pokusím ještě doplnit to, co řekla. Já viděl návrhy komise. Eh, ty návrhy vypadají dobře, jsou vyvážené a vyplývají z velice soudržné analýzy. Samozřejmě jsou tady problémy, které je třeba řešit, ale eh, ta základní zásada obsažená v návrhu komise, to je dobrá věc. A teď e, zdanění energetiky, to je zcela zásadní, pokud chceme mít důvěryhodnou a věrohodnou e, ekologickou energetickou politiku. E, to, ten stávající model je zastaralý, musíme to všechno modernizovat a vzít více v úvahu potřeby na trhu. Pokud se nám to nepodaří, pokud to nebudeme eh, schopni eh, učinit, tak eh, ztratíme z dohledu cíle 2020. Takže opakuji, tuto směrnici musíme opravdu znovu analyzovat, předělat, abychom měli lepší environmentální politiku krize a zároveň všechny ty otázky, které se jí týkají, je samozřejmě zásadní. E, automobilový průmysl může představovat problém z hlediska zdanění energetických zdrojů, ale opakuji, myslím, že tady opravdu potřebujeme e, vnímat věci šířej a najít kompromis. Takže doufám, že i vy si vytknete za cíl, aby směrnice o zdanění energetiky e, spatřila světlo světa, aby byla přijata, aby se věci posunuly. Děkuji. Eh, ministrině, děkuji. Já jsem ráda, že eh, to, co jsem řekla o ratingových agenturách, eh, bylo zaznamenáno. Oni hrají důležitou roli nejenom Eh, ve finanční krizi, ale i teď všichni eh, věci sledují. Jakmile se objeví nějaká tisková zpráva nebo něco eh, na internetu, tak to všichni zaznamenávají. A, ten náš, a tento návrh teď může dokázat určitou Eh, odpovědnost. To znamená, že vy třeba můžete změnit ratingovou agenturu čas od času, abyste neměli vždy stále jeden jednostranný názor, aby tady existoval třeba druhý názor, druhé stanovisko eh, od agentury, která, dejme tomu, má eh, vyšší či nejvyšší možné znalosti a samozřejmě nevím, podrob, jaké jsou podrobnosti toho financování ratingových agentur, ale e, určitě se k tomu, e, se na to podívám a vrátím se e, k tomu. Nemám teď jasnou odpověď. Myslím, že je těžké říct, eh, zdali můžeme udělat víc, než eh, to, eh, co ECB e dělá, je dost či nikoliv. Teď tady máme jednu smlouvu a je třeba, aby byla naplněna. Každopádně ECB se snaží plnit svou úlohu tak, jak je jen možné, co nejlépe. Já se těším na diskuzi o euroobligacích, ne snad jako mechanismus pro řešení krizí, ale bylo by dobré, kdyby tady bylo něco nad rámec zelené knihy komise. Teď se tady začínají objevovat odpovědi na, to, na ty otázky, na to slyšení, na ta slyšení, která proběhla. <laughs> A je dobré, abychom tady měli diskuzi o kladných a záporných stránkách euroobligací, ale ne vnímat je pouze jenom jako nástroje na řešení krize. To by bylo příliš krátkozraké a mohlo by to vést i k určitým zklamáním a byla by to pouze jednosměrná cesta musíme zajistit, aby tady bylo více fiskální disciplíny na evropské úrovni, aby se eh, také eh, zdůraznila solidarita eura a zároveň e, by se mělo zajistit, aby to byli politici v jednotlivých vládách a v národních parlamentech, kteří se také za tyto věci zasadí, kteří za ně ponesou určitou odpovědnost. Další věc, koordinace za účelem zvýšení růstu, to je něco, co máme před námi jako další úkol. Ale zase, růstová politika nerovná se vydávání prostředků. Růstová politika, prorůstová politika, to je více faktorů společně. Jde o e, to, jak třeba funguje trh práce, zdali mají lidé na trh práce přístup, čili zdali jsou z něj vytlačováni, jak vlastně funguje jednotný trh. Jsme dost po, e, progresivní, co se týče eh, možností digitální agendy, eh, služeb a tak dále. Je to více věcí. Za třetí musím říct, že velice oceňuji eh, ten důraz na zdaňování energetiky. Je třeba, abychom dosáhli i těch cílů, které jsme si vytkli v oblasti změn klimatu. Peníze hovoří jasnou řečí a peníze budou schopny eh, změnit způsob, jak eh, vlastně využíváme jednotlivé typy paliv. Ale je třeba, abychom opravdu využili všech možných eh, cest, které máme před sebou a hledali kompromisy, protože v této věci, podobně jako v jiných bodech naší agendy, je e, přece naším cílem dospět ke kompromisu a ne tvrdohlavě e, se držet svého jediného názoru a říkat, že tak to přece musí být. Rovněž doufáme, že v politických diskuzích dospějeme ke konsensu e, ohledně toho, co já vnímám jako určitý fakt. Tady není nutně rozpor mezi cíly v oblasti ochrany klimatu a růstem. Eh, je tady možná právě určité propojení eh, v eh, tom, v té otázce zelenější ekonomiky. Takže v této oblasti si myslím, že tento návrh může také zažehnout určitou diskuzi o tom, jak je vlastně růst a ochrana klimatu. Jsou dvě strany stejné mince. Děkuji a teď už všichni zbylí eh, tazatelé. Já myslím, že to takto můžeme udělat. Eh, Elise Ferva, další Sanchez Presedo, Pablo a pan Sarasvolsky, který tak trpělivě čekal. Tak všichni najednou, prosím, ale řečeno po sobě, ale v jednom bloku. A mm, také protože je i zpravodajem na Sixpack a zájemá o Doublepack. Ano, ale <laughs> mám být prý velice stručná. Má otázka se opět e, týká e, těch důležitých věcí na programu. Máme vlastně tady takové tři pilíře. E, nařízení finančních trzích, stabilita eurozóny a e, růst a konvergence. E, pracuje se na to, myslím, že tady ještě chybí jedna věc a to je zvládání krize ve velkých e, bankách, systémových bankách. Ráda bych o tom věděla, jak to budete řešit za svého předsednictví. Dále konsolidace eurozóny. Myslím, že my produkujeme stále další a další předpisy a někdy mám pocit eh, osobní krize, když se snažím eh, vidět, co jsme udělali v Sixpacku a skloubit to s tím, co eh, kolegové udělali v Implement Guidelines a v evropském semestru a v EU e 2020 a tak dále. Jak toto všechno skloubit s tím, na čem teď pracujeme? Prostě chybí mi tady návaznost a vazba Všechno to, co děláme a zavádíme, otázka makroekonomických nerovnovách, pokusit se rozumět makroekonomickým eh, nerovnováhám v Sixpacku. Teď se příliš eh, soustředujeme nejenom na jeden aspekt. Dále otázka růstu. Ano, já souhlasím. Výdaje, stimulování růstu, není to tež. Čili co navrhujete? jakou máte představu, jak můžeme stimulovat růst a konvergenci, protože to všechno, co tady vidíme jako pozitivní pro eh, jednu věc, může vést k recesi. Jaký máte program pro získání dobrého růstu? A ten problém je skutečně vitální. Děkuji, Antoli. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci eh, poděkovat eh, za to, že jste mezi námi. Přeji vám všechno nejlepší do tohoto období. A mám um, jednu poznámku a jednu otázku. Ta poznámka to, nebo ta žádost je, aby se pokročilo také v práci, která se týká směrnice v oblasti mm, hypoték, úvěrů v oblasti nemovitostí. A otázka. Říkáte, že toto je eh, kritický rok a první půl rok je velice důležitý pro finanční stabilitu. Během těchto dní eh, se hovoří o nutnosti eh, vytvořit či posílit mechanismus stability Eh, Monty, španělský premiér Rajoy, Kristina Lagardová o tom přesně takto hovořili, že je to velice důležité pro Evropu i pro celý svět. Jak vy se na to díváte? Pablo. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Já chci hovořit ve stejném duchu jako Elisa Ferreira. Říkáte, že je třeba vést klidnou diskusi o růstu, je jisté, že, že pouze úsporami a škrty eh, z krize nevýjdeme. Podobně jako Eliza. Chtěl bych poprosit, aby se nám řekla eh, konkrétnější představu o eh, tom, jak dosáhnout růstu. Jak tady zaznělo také v diskusi, Evropská investiční banka by mohla třeba investovat do velkých evropských infrastruktur, jak by to mohlo fungovat a kde vy vidíte problémy s veřejnými financemi, které by mohly podpořit růst během tohoto polo, pololetí. Děkuji, paní ministrině, předem za odpověď. Ano, tady prosím, pan kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zítra, paní ministrině, budete předsedat Ekofinu a budete diskutovat o šesté verzi eh, Fiscal Compact. Eh, po zasedání ve středu ve Štrasburku, kde hovořil váš premiér, Parlament schválil usnesení, kde bylo řečeno, že eh, signatáři fiskální eh, smlouvy by měli mít stejné eh, právo účastnit se Eurosummitu. A já se ptám, jak stanovisko zaujmete zítra a následně až do summitu na 30. No, takže to už jsou vyčerpány všechny otázky. No, já bych chtěla začít tím, čím se skončilo. My nemáme eh, nějaký názor jako předsednictví o, o účasti či ne. Protože předsednictví tady v tomto nesehrává úlohu, ale mám samozřejmě názor Dánska a když dovolíte, tak o tom budu hovořit. My bychom měli mít právo nebo mít možnost účastnit se zasedání. To jsme řekli opakovaně a zase to zopakujeme. Dnes večer, zítra a dále, až se dojde k rozhodnutí. A já si myslím, že celá řada zemí si bude myslet to též, protože eh, v jednání jsme dospěli do fáze, kde celá řada věcí se vyjasnila, jsou jasnější, než byly na začátku a nyní Myslím, že to následné, ta následná praxe už se tady objevuje na stole, čili opakuji ano, ano, máme tento názor, že bychom se měli podílet na schůzích, budeme-li tedy účastníky této smlouvy. Druhá otázka. To je vlastně taková dvojí odpověď. Na podzim jsme diskutovali o tom, jak přistupovat k velkým bankám a jaké kapitálové požadavky bychom na ně měli mít. A byla tady jedna cesta. Já s vámi souhlasím v tom názoru, že eh, se přijímají rozhodnutí, další rozhodnutí a další rozhodnutí. A mm, otázka zní, jaký mechanismus vlastně mění tu realitu. Teď bude zpráva o makro nerovnostech ze strany komise, o tom se bude diskutovat v Ekofinu. A já doufám, že jste slyšeli, že jednou z našich hlavních priorit není eh, prostě dávat nové návrhy a přijímat další předpisy. Eh, prioritou je, aby ta dobrá rozhodnutí, která už byla přijata, byla skutečně v praxi prováděna. Eh, jakožto zákonodárný orgán je třeba eh, mít zájem na tom, aby to, co bylo schváleno, se skutečně v praxi uplatnilo. To je také velice důležité mezi našimi eh, předsednickými prioritami. De facto je to první prioritou. Za druhé, otázka růstu. Jak už jsem řekla opakovaně, myslím, že je velice důležité nepovažovat růst pouze za otázku výdajů. Musíme dělat celou řadu věcí najednou. Musíme eh, mít eh, aktivitu v oblasti vnitřního trhu, eh, pracovat na trzích, také tady, v oblasti obchodu, také tady. V parlamentu se o tom hovoří. Udělat si z vědy a výzkumu prioritu. To jsou věci, které víme a když tomu přidám čtvrtý faktor, což je strukturální reforma v každé zemi, abychom eh, dosáhli flexibilního, efektivního trhu práce. To eh, fungovalo dříve a asi to bude fungovat opět. Když diskutujeme o konzolidaci, tak to samozřejmě může být provedeno různými způsoby. Může to být velice přesné, říci, jak to bylo prezentováno ve schrnutí, na začátku schrnutí mého vystoupení. Jak můžeme vynakládat peníze eh, rozumně a škrtat opatrně. Nemůžeme prostě ke všemu přistupovat stejně. Musíme mít ovšem eh, politickou odvahu, stanovit si priority. A dříve když jsme vedli první diskusi o konsolidaci před pár lety, OECD velice přesně řeklo, ano, konsolidujte, ale mějte jistotu, že si stanovíte správné priority. Potřebujeme e, školství, to je jeden příklad, e, protože z toho také mnohé vyplývá. A mm, není důvod, abychom e, postupovali hloupěji než v minulosti. Naopak, měli bychom se poučit. Děkuji my uzavřeme eh, jednání přesně včas. Děkuji paní ministrině za účast a eh, slibuji eh, ještě také další velice mm, vyčerpávající otázky. Děkujeme vám za odpovědi a chceme vás pozvat také na meziparlamentní zasedání 27. to je všech 27 členských států, kde se bude Eh, v rámci evropského semestru tady konat společné zasedání rozpočtového výboru, našeho výboru a výboru pro zaměstnanost. Tady je prosím eh, dopis, doufám, že také všichni ostatní dostali pozvání. A eh, my už to máme nějakou už se to koná nějakou dobu, ale tentokrát jsme všechny zainteresované výbory v parlamentu svolali. Ehm, máme tyto tři výbory, odpovídá to také výborům, které existují e, v členských státech. Někdy je to třeba pouze jeden výbor, který schonuje všechny tyto otázky. A my chceme projednat tyto otázky e, i s národní parlamenty. Já doufám, že se budete moci zúčastnit. Děkuji. E, tedy ne, že bych chtěla mít poslední slovo, chci jenom říct, že vám děkuji za pozvání a těším se, že se uvidíme opět před eh, zasedáním Ekofinu v březnu, protože to už budeme trošku dále v evropském eh, semestru, budeme vidět, jak pokročila práce. Já myslím, že to bude dobrý okamžik pro další diskusy o zprávě mm, věcí hospodářských. A děkuji vám také za přání hodně úspěchů. A také, eh, jak říkají naši kolegové, ho vám přeji hodně štěstí. Mm, snad ani bych neřekla vám, ale nám, protože budeme spolupracovat a těším se na další diskuse. Thank you very much. Děkuji a zítra začínáme v 9 hodin dopoledne a budeme se věnovat eh, ratingovým agenturám.